Good afternoon. You're welcome. Dobré odpoledne. Vítám vás na odpolední schůzi výboru LIBE. Měli bychom začít bodem číslo 15. Nicméně jsem byl požádán, abych informoval výbor Libe o písemném postupu týkajícím se e, studií Libe. Předměty těchto studií byly schváleny politickými skupinami na koordinátorech. Za prvé studie o informování pro občany v EU, e, e, obnovení studie z roku 2004, dále studie o budoucnosti Eurojustu, za třetí informace o postoji rady ze 24. října 2008 o boji proti organizovanému zločinu a co může být uděláno pro to, aby byl boj posílen. Za čtvrté, informace o potřebě nové legislativy EU, která by umožnila majetek konfiskovaný od kriminálních ehm, od kriminálníků, aby byly aby byl využit pro sociální účely. Pět, dokument o organizovaném zločinu v EU. Za šesté, ehm, informace o azijském organizovaném zločinu v EU. A za sedmé, informace o e, listině základních práv a svobod v EU a dopad na agentury EU, konkrétně IASO, Frontex a Europol. Některé politické skupiny požádaly o to, aby jedna ze studií, která byla původně navržena, byla změněna a předložili nové návrhy. Budeme se zabývat těmito návrhy a předložíme koordinátorům co nejdříve eh, nový návrh studií. Takže to je všechno. Nyní se dostáváme k bodu číslo 15. Nikoli, bod číslo 14, říká předseda. Jedná se o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování šengenského AKY. Spravodajem k tomuto tématu je pan Carlos Coelho. Na tomto tématu pracuje už další dobu. Cílem tohoto bodu na pořadu jednání je druhá výměna názorů za přítomnosti odborníků. Chtěl bych přivítat pana Šustra a pana Debera. Vítám vás ve výboru Libe. A jak říkám, podle Díky iniciativě pana Koedla jsme pozvali oba experty. Pan Martin Schuster je se účastní pracovní skupiny Ševal, je zástupcem z České republiky a pan Patrik Deber. je francouzským zástupcem v pracovní skupině Cheval. Nejdříve předám slovo zpravodaji, poté si vyslechneme naše odborníky Budu mít krátké prezentace a poté předám slovo komisi a předsednictví. A následně, jako obvykle, budeme mít možnost diskutovat. Budou ostatní členy výboru Reby budou moci se vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád začal tím, že chci poděkovat všem, kteří přijali naše pozvání a zúčastnili se této schůze. Chtěli bychom vytvořit eh, hodnotící mechanismus pro hodnocení Schengenu, který by byl lepší než eh, stávající syntezmu. Chceme, aby to bylo jednodušší, efektivnější, aby to byl opravdový evropský hodnotící synce. Chci říci, že za chvíli dáme prostor našim hostům, odborníkům z komise a eh, samozřejmě oni nám řeknou o čem si myslí, že je toto nejpodstatnější. A já bych je poprosil, pokud je to možné, aby mi zodpověděli tři otázky, protože to jsou otázky, které mne znepokojují nebo kterým se nejvíce zabývám v současném okamžiku. Ehm, ta první se týká těch takzvaných dvojích standardů, je to známá věc. Návrh komise, eh, tam mám hodnotící mechanismus, který se týká jednak takzvaného zavádění, to je totiž něco, co se aplikuje u kandidátských zemí a takzvaného provádění. Tam jde řádné provádění šengenského aky, které se provězuje u zemí, které jsou již členy šengenského prostoru. A má první otázka je tato. Neměli bychom mít jednotný systém, jednotný mechanismus, kde by se nerozlišovalo mezi zaváděním a prováděním, nerozlišovalo by se, zda je země kandidátská, či zda je členem šengenského prostoru, pokud jde o hodnocení. A druhá otázka se týká dopadů. Kandidátské země tam ještě nevíme, jaké budou dopady, když dojde k špatnému vyhodnocení, nebo víme, nebudou moci tedy vstoupit do Schengenu. Ovšem, jak je to území, které jsou již členy šengenského prostoru? tam v podstatě nejsou žádné dopady, pokud dojde k eh, negativnímu hodnocení. Já se tedy chci zeptat, Měli bychom vytvořit sankce, které by se uplatňovaly na členské státy, které jsou již členy šengenského prostoru. A to v případě, že hodnocení eh, zjistí závažné nedostatky, které vlastně potom spochybňují eh, bezpečnost ve všech zemích šengenského prostoru. A moje třetí, poslední otázka se týká přístupu, který zvolili někteří kolegové eh, v komisi ve výboru LIBE. Oni navrhli abychom zohlednili v rámci eh, vyhodnocení Schengenu jiná kritéria. Chci říct, že důvěřovat kontrole, kterou dělá jiná země na svých vnějších hranicích, Toto nemůže pouze záviset na počtu počítačů, které jsou propojeny na SIS a tak dále, ale že zde existují další kritéria, podle kterých by se mohlo rozhodovat, zda jedna země důvěřuje či nedůvěřuje druhé zemi. Tak, aby jsme opravdu my uvnitř šengenského eh, prostoru se mohli všichni všude cítit bezpeční. Takže já bych se chtěla zeptat, jaké by, jaká by měla být tato konkrétní kritéria, eh, podle kterých by se toto hodnotilo v rámci hodnotícího šengenského systému. A ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, že naši odborníci zavítali mezi nás. Děkuji panu Kovaliovi. Nyní si nejdříve vyslechneme odborníka pana Martina Šustra Chtěl bych ho požádat, aby nám řekl několik slov na úvod a poté si vyslechneme druhého odborníka. Takže pane Šustře, máte slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Nejdříve bych chtěl poděkovat výboru Libe, eh, zpravodaji a předsedovi, že mi dali příležitost, abych se zde vyjádřil k novému návrhu komise. Chtěl bych eh, zdůraznit eh, svůj postoj eh, jako poradce pro vnitřní záležitosti a spravedlnost České, za Českou republiku. Česká republika obecně vítá návrh komise. Pan zpravodaj zde položil několik otázek. Já bych na začátek stručně schrnul výhody a nevýhody nového návrhu. Pokud jde o hlavní nedostatky současného systému, řekl bych, že jsou následující. Jde především o následných krocích po hodnocení. Členské státy by měly napravit nedostatky podle eh, doporučení, která obdrží. V současné době ale není možné toho udělat mnoho ve chvíli, kdy daný členský stát věci nezlepší. Špatná situace má negativní vliv na další e, státy šengenského prostoru. Ve chvíli, kdy jeden stát nedodržuje požadavky, potom to má vliv na další státy. Jak e, zkušenost ukazuje, bylo by eh, možné zavést další kontroly, jako například kontroly na vnitřních hranicích. Nicméně politickým cílem šengenské spolupráce je eh, nemít eh, tyto hranice a něco takového zavádění vnitřních kontrol by mohlo omezovat vnitřní pohyb osob. Je nutné zhodnotit, zda eh, to, že neexistují vnitřní kontroly, zda tento systém funguje v praxi. Je zde celá řada otázek, jestli tomu tak ve všech členských státech je. A myslím si, že Eh, volný pohyb a bezpečnost, že oba tyto aspekty patří mezi základní evropské hodnoty a neměli bychom se vzdávat eh, ani jednoho z těchto principů. Nový návrh komise řeší obě tyto otázky a to řádným způsobem eh, řeší následné kroky po hodnocení, jde i dále. To se ukázalo také na nedávné schůzce ministrů vnitra. Možná se bude dále diskutovat o možnosti pozastavit členský členství v šengenském prostoru ve chvíli, kdy budou shledány velké nedostatky v dané zemi. Jako evropský občan vnímám pozitivně ehm, ustanovení týkající se vnitřních hranic. To se stanovuje v článku 12. Evropští občané mají právo pohybovat se volně ehm, napříč vnitřními hranicemi. A zachování tohoto práva by mělo být eh, předmětem mechanismu hodnocení. Eh, zastupuje ale zároveň členský stát. Eh, podpořil bych změnu tohoto článku v tom směru, aby do hodnocení byly zahrnuti také experti členských států, nejenom experti komise. Nechci zacházet do detailu, ale chtěl bych eh, zdůraznit některé další pozitivní změny eh, v návrhu. Jedná se například o eh, systematické využívání analýzy rizika Frontexem nebo proplácení nákladů členských států, poskytování informací Evropskému parlamentu, a také synergie v jednotlivých oblastech šengenské spolupráce. Myslím si, že za zmínku stojí také další eh, požadavky, na kterých se shodne celá řada členských států, eh, jako například země Štrasburského fóra. Je zde požadavek eh, výměny nejlepších zkušeností při aplikaci šengenského AKY a také eh, by ehm, mechanismus neměl být zaváděn před rocem, rokem 2014, než skončí ehm, pětiletý eh, plán. Ten bude končit koncem roku 2013, eh, takže by bylo dobré, aby v roce 2014 začal nový pětiletý program podle nových pravidel. Nyní bych rád zmínil tři další aspekty, které stojí eh, za zamyšlení a zmínil je také pan Koljo. Pokud jde o různé mechanismy hodnocení pro kandidátské země a členské státy, domnívám se, že s ohledem na rodinný přístup eh, by se členské státy měly společně rozhodnout, zda daný členský stát splnil kritéria, aby byl eh, připuštěn do šengenského prostoru. Požadavky musí být eh, jasně stanoveny předem, eh, než členské státy začnou aplikovat eh, šengenské aky. Jenom tímto způsobem, když se nebudou měnit pravidla hry během hry, bude možné dosáhnout spravedlivého přístupu. Je nutné zajistit výměnu nejlepších zkušeností a také řádnou implementaci šengenského AKI. Eh, máme zde eh, dva orgány, eh, komitologický výbor a dále pracovní skupinu rady. Dále máme také například v oblasti víz dvě podobné skupiny. Pokud jde o sankce, eh, ve chvíli, kdy jsou zjištěny nedostatky v hodnocení, eh, je nutné, aby existovaly efektivnější eh, postupy, které zajistí, že nedostatky identifikované během hodnocení budou skutečně napraveny. Je nutné přijít s novými pravidly s tímto cílem. Sankcemi by mohly být nefinanční sankce, jako například přerušení členství v šengenském prostoru. Může být problematické naplnit tyto sankce v praxi, nicméně e, je nutné, aby zde existovala vzájemná důvěra a každý členský stát musí dodržovat své závazky. Bohužel současný systém e, se ukázal být nedostatečný v této oblasti. E, dále, pokud jde o další možná kritéria hodnocení. Zde se musíme být eh, vědomi toho, že hovoříme o mechanismu, který hodnotí šengenské aky. Hodnocení se proto musí soustředit na opatření zahrnutá v šengenském aky a nesmí se soustředit na jiné věci, které v aky nejsou budoucí rozšíření rozsahu hodnocení eh, by mohlo být možné, eh, pokud eh, ale to bude v rámci šengenského AKY. Například boj proti organizovanému zločinu nebo korupci. Pokud by něco takového bylo stanoveno v šengenském AKY, pak by to mělo být zahrnuto také do hodnoti, hodnotícího mechanismu, ale nikoli do té doby, než to budete zahrnuto do AKY. V současné době jsme na počátku diskusí. pokud je o právní eh, základ, o zapojení Velké Británie, Irska, eh, o roli komise. To jsou věci, o které o kterých bude muset eh, pracovní skupina nadále hovořit a řešit je. Takže uvidíme, co přinese následná výměna názorů, včetně té dnešní výměny názorů. Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkujeme panu Šustrovi. A nyní si vyslechneme pana Patrika Debera francouzského zástupce. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za možnost, že zde mohu vystupovat jakožto francouzský expert a zastupovat svoji zemi. Odpovím také na vaše otázky a stručně vám představím francouzské stanovisko. Jedná se zde o pět hlavních bodů. Na úvod ovšem ještě jednu poznámku. My se stavíme pozitivně k novému mechanismu, který navrhuje komise. Přesto jsme ovšem toho názoru, že v současné době je to příliš stižádostivý cíl protože se tady jedná o to, abychom vytvořili skutečně v tom vyhodnotícím procesu Schengenu opravdu nový proces. To, co bychom si přáli v tom novém mechanismu, to je to, že chceme posílit komisi. To se samozřejmě musí stát tak, že budeme zohledňovat stávající zkušenosti Schengenu a také hranice. Já si myslím, že komise může zastávat stanovisko, které jí umožní vložit více prvků přidané hodnoty do analýzy a do doporučení. Možná, že komise má takový větší odstup v současném postupu než to, co mají členské státy, které dávají svá doporučení. Jedná se tady především o objektivitu těch zpráv. To by bylo první, co bych chtěl zmínit. Takže první taková myšlenka, kterou bych tady chtěl zveřejnit. Za druhé, druhé přání, který rádi zohledníme, nebo bychom by si přáli, aby bylo zohledněno. To tedy znamená, že agentury společenství musí hrát větší úlohu. To znamená, že se bude postupovat ve dvou krocích. Hodnotící mechanismus Schengenu, při přípravě hodnocení samotného a obzvláště ze strany Frontexu. Ale nejenom toto, ale i Europol a Eurožist tady mají hrát eh, podpůrnou úlohu při hodnocení. Pokud je o Frontex, tak se jedná samozřejmě i o přípravnou fázi. Europol by se mohl zabývat především riziky a jejich analýzou, či, které se týká um, ohrožení ze strany migrace Frontex a ostatní to patří i pro Europol. Tady se bude jednat o podporu. Pak zde ještě existuje možnost skutečně přispět k observaci, pokud jde o hodnotící systém. Třetí prvek, který bych chtěl zmínit, ten se vztahuje na jednu z otázek pana předsedy. V současné době hodnotící mechanismus má celou řadu nedostatků, které mohou být relativně závazné a závažné při provádění šengenského aky. S ohledem na tyto stanovené nebo odhalené nedostatky by mohlo eh, dojít k sankcím. V současné době existuje možnost pro komisi zahájit řízení kvůli porušování této smlouvy, ale v současné době se bude jednat o to, že je třeba provést nové hodnocení prostřednictvím nových inspekcí. A nemá to skutečně žádný odstrašující význam jestliže jsou vyslovena doporučení na základě hodnocení, když tedy nebudou tato doporučení v odpovídající míře realizována. Přáli bychom si tedy, abychom eh, měli na tyto skutečnosti nebo na tyto případy sankce abychom mohli posílit hodnocení. Mělo by se postupovat progresivně podle závažnosti nedostatků které budou zjištěny hodnotícími týmy. Francouzská zpráva přemýšlí o tom, jaké sankce by byly v tomto případě možné. Můj kolega už některé zmínil. Až v podstatě k vyloučení eh, členského státu ze Schengenu. V současné době jsme ale ještě nepřemýšleli o typu sankcí, které bychom navrhli v tom novém hodnotícím mechanismu. Samozřejmě, že přispějeme k tomuto tématu v příslušné době, ale v současné době se stavíme pozitivně pro systém sankcí. Já bych chtěl říci nejenom sankce, mělo by to obsahovat také preventivní prvek, čili odstrašující účinek které by se skutečně týkal tohoto eh, zjištěného nedostatku. Další bod. V tom novém mechanismu by měla existovat určitá přísnost, pokud jde o hodnocení Eh, členského státu, který v plné míře realizuje šengenské aky. Toto ovšem neplatí pro státy, které by chtěly přistoupit k šengenskému prostoru, tedy státy, které jsou toho názoru, že tady nemají být žádné rozdíly mezi těmi, kteří již provádějí šengenské aky a mezi těmi, kteří to zatím ještě nedělají. Tady ovšem ale nevidíme žádný užitek ani smysl této metody. To už řekl i můj předřečník. Zásadně existuje jednotný systém, všichni by měli tedy tento šengenské aky respektovat To tedy ovšem neznamená, že bychom měli postupovat s menší přísností eh, vůči těm, kteří Schengen eh, nerealizují a mezi těmi, nedělat rozdíl eh, mezi těmi, kteří ho již aplikují. Tady samozřejmě ale existuje rozdíl při realizaci šengenského aky a to by bylo vlastně škodlivé pro vzájemnou důvěru v rámci šengenského prostoru. Další bod který je pro nás velice důležitý. A sice, také to už bylo zmíněno, a sice nutnost zahrnout všechny aspekty do tohoto hodnocení, tedy v případě toho nového mechanismu. Všechny aspekty, které přispívají k vzájemné důvěře mezi členskými státy Schengenu aby skutečně byla realizována forma svobodného pohybu. Současné uplatňování Tady se jedná také o vzájemnou důvěru, kterou musíme chránit a podporovat, protože to tvoří základ pro svobodu pohybu. Přáli bychom si, aby i nadále bylo toto zohledňováno ještě dále než současné hodnocení, samozřejmě ochrana údojů, pohraniční kontrola na vnějších hranicích, policejní spolupráce. My bychom si přáli ještě další faktor, a sice hodnocení spolehlivosti tohoto postupu v boji proti organizovanému zločinu a také v boji proti korupci. Takže všechna kritéria, která to umožní, abychom se postarali o to, aby v šengenském prostoru vládl vzájemný respekt a vzájemná důvěra. To je absolutně neodmyslitelné pro tento typ spolupráce. Ano, pane předsedo, to bylo tedy stručně z mé strany vše jsem samozřejmě připraven odpovědět na otázky pánů Adam eh, poslanců a poslankyň. Tak to byl takový hrubý přehled o úvahách ze strany francouzské zprávy a to je to, co si tedy přejeme také v tom novém mechanismu, který, jak už jsem řekl, by měl být ambicioznější, neboť tady se jedná o to, aby tento systém byl na solidních nohách, aby umožňoval svobodu pohybu. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za pozornost. Děkujeme, pane Debere. Nyní si můžeme vyslechnout komisi a radu. Jestli chtějí něco říct k tomuto tématu. Eh, rada je zde zastoupená paní Tima Andix. Chce se rada vyjádřit? Předsednictví? Chtělo by si předsednictví vzít slovo? Možná jsem se e, spletl ve vašem jméně. Děkuji. Mnohokrát děkuji, budu velice stručná. Řeknu několik slov o tom, eh, jaké práce bylo dosaženo v rámci pracovní skupiny Ševal v Radě. Um, mohu říci, že postupujeme postupně dále. Jak asi víte, Rada předložila své návrhy na konci belgického předsednictví, takže proběhlo od té doby několik vyjednávání, prošli jsme si stručně celý návrh. Na první pohled se zdá, že členské státy mohou podpořit všechny návrhy, které se snaží o zlepšení mechanismu hodnocení. Stručně. Členské státy se v tuto chvíli domnívají, že zkušenost, eh, kterou do posud eh, máme, by měla být využita eh, v tomto návrhu a neměla by, neměla by se vyhodit jen tak z okna. A celá řada členských států podporuje myšlenku, že by Eh, mělo být možné vyslat eh, experta do daného členského státu a že by si eh, daná země mohla vybrat, do kterého členského státu experty vyšle. Do mechanismu hodnocení, aby byla zahrnuta agentura Frontex. Celá řada členských států to podporuje. Frontex by přispíval také k výročnímu Eh, mechanismu hodnocení. Na druhé straně je potřeba poukázat na to, že se členské státy domnívají, že rovnováha mezi tím, co budou dělat členské státy a co bude dělat komise, by měla být posílena. Eh, uvnitř hranic Evropské unie by se eh, měl kontrolovat eh, pohyb osob. Eh, pokud je o tento bod, eh, členské státy jsou eh, různého názoru. Část členských států se domnívá, že není potřeba, aby existovaly kontroly tohoto druhu uvnitř šengenského prostoru, zatímco jiná skupina členských států si myslí, že nejenom experti komise, ale také odborníci z členských států by měli být zahrnuti do takových kontrol. Rada navrhuje eh, postup eh, eh, komitologie. Členské státy jsou ale relativně opatrné, pokud jde o tento návrh a budeme o tom diskutovat na další schůzce. A zdá se, že členské státy vypracují svůj, své stanovisko podle toho, co bude dohodnuto na následné schůzce. Takže to je všechno z mé strany a já doufám, že na další schůzi se budeme ubírat dále dobrým směrem a dávám k dispozici další informace. Děkuji. Nyní za komisi paní Monika Mošame. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také za iniciativu zpravodaje. Já si myslím, že by bylo dobré vést nejenom kvalitativní, ale také odbornou diskusi o tomto návrhu. Budu se soustředit na tři body, které zmínil zpravodaj. Začnu různými standardy, které bychom mohli vytvořit. Komise navrhla nový mechanismus eh, hodnocení po, pro druhou část současného mandátu po zrušení eh, kontrol na hranicích. Vyšle, vyšle, vyslechli jsme si pana Debera a pana Šustra a slyšeli jsme různé názory na to, zda by ta první část měla zůstat tak, jak je, nebo nikoli. Eh, komise si je vědoma toho, že jedno nebo druhé rozhodnutí by mělo odlišné dopady. Ve chvíli, kdy stát není v Schengenu a hodnocení není pozitivní, potom hranice nejsou zrušeny. Ale pak se dostáváme k druhému bodu a to je základ našeho navrhnutí a myslím, že se všichni shodnou, že je potřeba posílit ty následné kroky, že potřebujeme mít odpovídající prostředky na to, aby se napravovaly nedostatky, aby byla doporučení realizována. Um, aby ve chvíli, kdy jsou zjištěny nedostatky, aby jsme měli k dispozici nástroje pro reakci. Komise už zavedla určitý eh, systém, eh, kdy se poukazuje na ty členské státy, které eh, špatně aky implementují. Takže budou určité, nebo už existují určité podmínky pro implementaci šengenského AKY, ale je třeba podívat se ještě také na další nástroje, eh, například na sankce, které by podporovaly to, že eh, následné kroky budou efektivnější. My se těšíme na další diskuse, na to, že budeme mít eh, k dispozici konkrétní opatření. Pokud jde o ten třetí bod, tedy o rozšíření hodnocení také do dalších oblastí, eh, že by se hodnotila vzájemná důvěra, aby se vidělo, zda členské státy efektivně bojují proti korupci, nebo zda mají opatření pro boj proti organizovanému zločinu. Myslím, že je potřeba podívat se na šengenské aky jako takové. Poté, co šengenské aky bylo integrováno do aky Evropské unie, a došlo ke změnám. Co je šengenské aky? Schengenské aky e, jsou opatření, která umožňují, aby fungoval prostor bez vnitřních hranic. Takže pouze tehdy, kdy se rada novnívá, že nějaká oblast se dotýká šengenského AKY, například pokud jde o vnitřní kontroly na hranicích, teprve poté e, jde o samotné šengenské AKY. To znamená, že pokud e, chce chceme zajít dále, je potřeba eh, vždy nejdříve zhodnotit, zda se daná problematika týká šengenského AKY. Takže to byly eh, moje připomínky k třem bodům, které zde byly zmíněny a těším se na další diskusy. Děkujeme. Nyní zahajuji diskusy. Mám tady seznam poslanců, kteří žádali o slovo. Nejdříve pan Enšu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, specialiștilor veniți aici și mulțumesc de asemenea și lui Carlos. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat našim expertům a rovněž Karlušovi Koeliovi, panu Spravodajovi. O něm je to již známo, on je opravdový expert v této oblasti. Já jakožto stínový zpravodaj pro tuto oblast mohu pouze podpořit to, co řekl pan Coelho. Část odpovědí na otázky, které položil pan Coelho expertům, jsme obdrželi a já bych rád si ještě vyjasnil určité aspekty. Myslím si, že je opravdu důležité, abychom se postavili o to, aby neexistovaly dvojí standardy pro hodnocení zemí, tedy jeden pro země, které chtějí vstoupit a druhý pro země, které již součástí šengenského prostoru jsou. Co se týče návrhu k Frontextu, tak zde bych eh, poukázal na to, co řekl zástupce z Francie. Týká se to zavádění nových systémů hodnocení, co se týče korupce, organizovaného zločinu a tak dále. Tato opatření by mohla být dobrá, ale je třeba, aby byly přesně eh, definována a je třeba si přesně ujastit, co vše by takováto opatření měla pokrýt, protože to je oblast, která kde vždy hrozí z nebezpečí, že může být zneužita k politickým účelům, to řekla i španí zástupkyně komise. Je tedy důležité, aby takováto kritéria byla součástí šengenského AKY. Technicky si to představit v podstatě nedovedu jakým způsobem bychom měli postupovat, jak zjišťovat, kolik zločinců se dostalo přes hranice, co bylo ukradeno. To jsou všechno technické otázky a právě takové to pro, pro línání technické a politické oblasti, to myslím není dobré. A potom otázka vstupu do šengenského prostoru. Mám ti na mysli právě státy, které již prošly tím hodnotícím procesem. Ať se již podíváme na legislativní stránku, či na eh, proces celkový proces sám o sobě, tak nemám pocit, nebo aspoň doufám, že ten návrh se nepojí nějakými, s nějakými vedlejšími záměry. Já si myslím, že to celé by mělo být progresivní a mělo by to dobře zoblastit eh, závažnost eh, přestupku. Tedy dříve, než kdo jde k zavedení sankcí, tak je třeba prověřit, zda by spíše nebylo vhodnější pomoci členskému státu splňovat závazky, které pro něj vyplývají z šengenského aky. Eh, ono totiž je také možné, že za to členský stát sám nemůže, že k tomu stavu vedly určité podmínky, které eh, leží jaksi mimo možnost zásahu takovéhoto státu. Mám tím například na mysli migrační toky. Evropský parlament nemůže akceptovat, že má být i nadále pouhým pozorovatelem, co se týče eh, řádného plnění požadavku šegenského aky. Lisabonská zpráva nám dává v této oblasti obšírné kompetence a proto doufám, nebo proto si myslím, že třeba pravidelně informovat Evropský parlament, co se týče hodnotících inspekcí a Eh, opravných opatření, která budou v důsledku těchto inspekcí před, předložena či navržena. Je tedy důležité, a tím mám na mysli také hodnocení zpráv, které se budou týkat Rumunska a Bulharska. Děkuji a nyní pan Ilčev. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Коелю и... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také pogratulovat panu Koejovi. a chtěl bych se s váma podělit o svůj názor. Dnešní schůze se zabývá návrhem pana Koeja, ale kromě toho eh, zde máme odborníky z České republiky a z Francie a eh, ti zde doplňují důležité informace k tomu, co připravil pan Koejo. A já doufám, že dnešní schůze pomůže tomu, abychom se dozvěděli více o současných problémech a abychom byli v budoucnosti úspěšnější, pokud je o řešení problémů. Snahy odborníků a pana Koeja jdou tím směrem, že se snaží eh, také překonat, by se měli snažit také překonat eh, určité předsudky vůči přístupu Bulharska a Rumunska. A zároveň je samozřejmě třeba, aby zde byly záruky, že tyto země nebudou představovat nebezpečí pro zbytek Evropské unie, pokud vstoupí do šengenského prostoru. Pokud jde o eh, zlepšení eh, mechanismu Eh, kontroly AKY. Já si myslím, že eh, něco takového je eh, naprosto zásadní. Měli bychom se snažit o to mít posílený mechanismus, nikoli nějaký komplikovanější mechanismus. Neměl by to být mechanismus, který bude vycházet především ze sankcí. Jde nám především o to, aby ten mechanismus byl lepší, aby byl eh, perfektnější spíše, než aby byl přísnější či krutější. A nyní se dostávám k otázce sankcí. Eh, musíme zde mít na paměti jednu eh, věc. Zástupce Francie hovořil o systému sankcí. Domnívám se, že celá řada občanů i politiků v Bulharsku a Rumunsku budou raději, když bude existovat systém sankcí spíše než eh, možnost sankcí. Ve chvíli, kdy jsou sankce pouze možné, potenciální, nevíte, co můžete očekávat, nevíte, kdy sankce můžete očekávat. A ve chvíli, kdy existuje systém sankcí, eh, který je předem stanoven, věci jsou mnohem jasnější a poté i spravedlivější. Další myšlenka. Vnější hranice aby neměly být kontrolovány pouze za použití počítačů, ale také e, dalších analýz. Nikdo v Bulharsku ani Rumunsku proti něčemu takovému nic nemá. My sami e, za dobrého střežení vnějších hranic budeme profitovat naše hranice se brzy stanou vnějšími hranicemi Evropské unie. A zde se dostáváme k nejcitlivější otázce. Jak skombinovat ta nejrůznější kritéria? Musíme být na tomto místě velice přesní. Doposud zde nebyla vyjádřena specificky jedna e, myšlenka, možná e, na to odkáží někteří kolegové později. Co mám na mysli? Eh, část eh, mechanismu spolupráce v boji proti organizovanému zločinu eh, v oblasti efektivity justice by se měla, tato oblast by se měla přelévat do hodnocení implementace Akišengenského prostoru. To ale bude obrovský experiment. Pokud budete kategorizovat země podle efektivity justice, podle boje proti organizovanému zločinu, vždy to bude svým způsobem pochybné a budou existovat eh, různé názory na tuto kategorizaci. Nevím, jestli eh, některá z evropských institucí se již snažila eh, rozdělit členské státy do určitého eh, žebříčku podle úrovně korupce eh, nebo eh, podle boje proti organizovanému zločinu. Korupce je i ve, je i ve starých demokraciích. A může jí tam být více než v nových členských státech, ale samozřejmě také naopak. Pokud jde o posílení efektivity justice a boje proti organizovanému zločinu, eh, takováto opatření eh, musí být v budoucnu stále posilována. Eh, neměli bychom se snažit mechanicky převádět ten současný existující mechanismus do nového eh, mechanismu hodnocení šengenského, uplatňování šengenského AKY. Já jsem optimistický, pokud jde o to, že dosáhneme dobrých výsledků. A v Bulharsku a Rumunsku jsme se v posledních eh, týdnech a měsících ehm, intenzivně eh, snažili zlepšovat situaci. Proběhly návštěvy do pohraničních oblastí a bylo shledáno, že zde bylo dosaženo velkého pokroku. Eh, hovoříme zde ale o eh, malých armádách, které se zdají být dobře vybavené, ale nikdy se neúčastnili eh, boje, takže nevíme, jakým směrem se to vydá, až se staneme součástí šengenského prostoru. Ale ve chvíli, kdy k tomu dojde, bude ještě možnost věci nadále vylepšovat. Na závěr bych chtěl říci, že bychom neměli mít a možné sankce, měli bychom mít celý systém eh, jasných předem stanovených sankcí. Děkuji, nyní pan Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat expertům za jejich eh, vylíčení představy, jak to má vypadat. Já bych měl jednu otázku a pak ještě několik připomínek. Nejprve otázka. Hovořili experti jenom o tom, o čem jednáme dneska? Vztahuje se to všechno jenom k tomu? A nebo ne? Já si myslím, že to, o čem jste hovořili, souvisí trošku více s těmi tématy, nejenom s těmi, která projednáváme dneska. Jedná se tady také o mechanismus zavádění a provádění a o mechanismus šengenského aky. Zda je skutečně zaváděn nebo prováděn, anebo ne. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli hovořit jenom o té nové úpravě. Jedna věc, kterou zmínili Eh, naši experti, především francouzský host, je podle mého názoru eh, mimo spojení s dnešním tématem. Je jasné, jak to je v tom pořadu jednání stanoveno. Tam se jedná o ten hodnotící mechanismus eh, provádění šengenského aky. O to jde. A jde tady o zřízení hodnotícího mechanismu, abychom mohli prověřit, zda je šengenské aky skutečně eh, v členských státech uplatňován. Já jsem toho názoru, že potřebujeme kritéria, která budou stejná pro všechny státy, jak pro státy, které už jsou členy šengenského prostoru, ale i pro kandidáty. Kritéria musí být stejná. S ohledem na realizaci musí platit totéž. Hodnocení by mělo být prováděno rozdílně? Ne, technicky to přece vůbec není možné. Jak byste chtěli používat tato pravidla na stát, který už musí uplatňovat šengenské aky? Tady hovořím například i o analýze rizik a tady se ale hovoří o ročním programu. Ale vy nemůžete použít tato kritéria na zemi, která zatím nepřistoupila k šengenskému prostoru. Takovéto státy musí mít ještě určité zkušenosti, aby se mohly přizpůsobit. Takže hodnotící mechanismus by měl vypadat jinak, protože tyto státy začínají od nuly. Jak už bylo řečeno, ta dnešní úprava se týká již stávajících členů. A dále je třeba prověřit, zda je šengenské aky správně uplatňováno. Ale teď jak to spojit s těmi státy, které zatím nepřistoupily? Ty přece nemůžeme trestat za to, že to zatím neuplatňují. To není právnicky přijatelné. Takže, myslím si, že by to mělo vypadat takto. Jasněji to ani nejde říci. Kritéria by měly být stejná, modality kontroly pro uplatňování šengenského aky by měly být rozdílné protože nemůžeme srovnávat ty státy, které jsou kandidáty a ty, které už přistoupily k Schengenu. Pak se tady zmiňovaly sankce. Já si myslím, že je to dobrá věc, že je potřebné zřídit systém sankcí. Ale tyto sankce by neměly být jenom v této úpravě, musí být součástí šengenského aky, protože tam nacházíme kritéria a sankce by měly být uplatňovány přesně zde. Sankce platí pro ty, kteří nedodržují kritéria. Hovořilo se tady o hodnotícím postupu podle víceletého programu nebo podle ročního programu a o analýze rizik. Pak ještě existují kritéria dodržování či nedodržování šengenského aky nebo dodržování šengenského aky, ale tam, kde je to možno ještě zlepšit, to je také uvedeno v té hodnotící zprávě. A tam máme výbor pro článek 15. Tento výbor nebo rada by normálně měli rozhodnout, zda jsou v daném případě sankce přípustné nebo ne. Tyto sankce by se měly objevit v šengenské umluvě. Jak už bylo řečeno, zavádění nových kritérií, o tom můžeme také jednat. Ale znovu poukazují na to, že tato nová kritéria musí být částí šengenské úmluvy. My tady nemůžeme přemýšlet o tom, zda budeme zavádět nebo e, přerušíme uplatňování šengenských kritérií. My tady musíme dát nový podnět a to neplatí pro diskuzi kterou tady vedeme. Tady potřebujeme vést novou debatu, zda potřebujeme nová kritéria, která bychom připojili. Zde ta nová pravidla nemohou být zavedena, protože to nemá nic společného s tím, co je dneska na pořadu jednání. Určitě je tomu tak, že souhlasíme s tím, že úloha komise musí být posílena také úloha agentur Europol a Frontex. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Ernst. Um, děkuji. Je to velice citlivé téma. A myslím si, že bychom si měli položit otázku, co tím vlastně zamýšlíme. Na jedné straně říkáme, že chceme více bezpečnosti, to je jasná věc. Na druhé straně ovšem chceme zachovat svobodu pohybu. A e, jak vlastně, v jakém poměru toto je navzájem? Tu otázku si musíme vždy klást, když e, přistupujeme k hodnocení e, provádění šengenského aky. To hodnocení samozřejmě na místě, ale tam, kde je ta otázka, jak tedy udržovat tu rovnováhu mezi těmito dvěma zájmu. A důležité je také, abychom zachovali přiměřenost, tu správnou míru, protože si myslím, že je důležité pro země, ať jsou tyž kandidáti nebo země, které již vstoupily, že tam je důležité, aby všichni měli stejné povinnosti a stejná práva, aby zde byl jednotný systém. A samozřejmě je na druhé straně jasné, že zde musí být jakási kritéria pro vstup a nějaká usnadnění pro vstup. To celé vede tedy k tomu, že potřebujeme jednotlivý systém, jednotlivý seznam kritérií a je třeba, pokud něco takového do- zavedeme, tak u toho zůstat, protože je to samozřejmě určitá věc, která trochu EU tak trochu dělí, když to řeknu takto otevřeně. A dále Hodnocení. Mechanismus hodnocení. Zde si musíme ujasnit, co vlastně chceme hodnotit. A tady by byla eh, z mé strany otázka na francouzského odborníka, jak vypadá hodnocení přiměřenosti v rámci boje proti korupce. Co si vlastně pod tímto představujete? Mohl byste nám to možná detailněji rozvést? Například, že eh, ročně odhalíme tolik a tolik korup, Eh, skorumpovaných starostů, nebo jak si to mám vlastně představit? Tedy je třeba si dobře zvážit, dobře rozmyslet, co vlastně tady požadujeme. Zda by to třeba také nemohlo být kontraproduktivní pro eh, celkovou eh, záležitost i v rámci celkového kontextu Evropské unie. A dále stanovené deficity v rámci kontrol, odstrašující mechanismus, vroučení ze Schengenu, suspendování, veřejné, veřejné informace o chybách, které byly zjištěny. Já si myslím, že bychom s takovými to nástroji měli zacházet opatrně, protože sankce mohou být velice často i kontraproduktivní a vlastně mohou nasměrovat toho, který je předmětem sankcí, sankcí špatným směrem. Já myslím, že by bylo třeba toto téma ještě dobře prodiskutovat. Ale eh, pouze takhle hlásat, ano, toto je ta správná cesta, tu se musíme vydat, tak si myslím, že si tu práci trochu zjednodušujeme. A ještě něco k Frontexu a k Europolu. Z německého pohledu je ta problematika Frontexu eh, naprosto bezproblémovaná. Naše poloha je výborná, my nemáme problémy s migračními toky, takže eh, co se týče ideální migrace, jsme na tom velice dobře, když to takto drasticky řeknu. Ale je třeba zohlednit i specifickou situaci zemí, ostatních zemí, které jsou na tom hlediska své polohy jinak. Děkuji. Thank you. I'm Mrs. Stanoka. Děkuji, paní Stanoka. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Mám jenom doplňující otázku na dva odborníky týkající se sankcí. zmínili jste, že nestačí jenom opakované eh, návštěvy. A to je to ta nejslabší sankce a změnili jste také možnou nejsilnější sankci, tedy vyloučení eh, ze Schengenu. Mě by ale zajímalo, co vy jako odborníci podporujete a co byste navrhovali. co si myslíte, eh, by byla ta nejlepší varianta? A moje otázka na zástupce České republiky. Vy zastupujete členský stát eh, z té poslední vlny šengenského rozšíření. Máte možná více zkušeností ve srovnání se zástupcem Francie protože váš členský stát tedy přistoupil jako poslední k šengenskému prostoru. Mě by zajímala vaše zkušenost. Takže já navrhuji nyní, abychom si vyslechli reakce našich odborníků a poté si vyslechneme závěrečný přednes pana Koldi. Ale prosím, dodržujte časový limit. Pan Šustr jako první. Mnohokrát děkuji za slovo a děkuji za položené otázky. Myslím, že už jsem eh, řekl dost. A to, co jsem řekl, do značné míry odpovídalo eh, některým eh, bodům v projevech členů tohoto výboru, takže já se omezím jenom na stručné reakce na některé připomínky. Nejdříve bych reagoval na to, co řekl pan Ilčev. Já se omlouvám, že jsem nebyl dostatečně eh, jasný ve svém projevu. Asi jste mě špatně rozuměli když jsem hovořil o možných sankcích. Nyní probíhá spíše taková hypotetická diskuse. A eh, to je důvod, proč jsem říkal možné sankce. Eh, souhlasím s panem Ilčevem, že pokud se někdy shodneme na tom, že bychom měli zavést sankce, potom tento eh, preventivní donucovací systém musí být předvídatelný a jasný. Vždy se budeme snažit zajistit eh, eh, v tomto šengenském systému hodnocení transparentnost. Zároveň bych chtěl využít této příležitosti v reakci na to, co říkal pan Ilčev k tomu, abych řekl, že si vážíme toho postupu, který učinilo jak Bulharsko, tak Rumunsko a jsme velice pozitivní, pokud jde o výhled do budoucna. Stručná reakce na to, co říkal pan Marinesku. Je třeba respektovat rozdíl mezi členskými státy a kandidátskými zeměmi, to je pravda. Dále otázka sankcí je velice citlivou otázkou. Je to jenom takový poslední nástroj. Já si těžko umím představit situaci, kdyby došlo k pozastavení členství nějakého státu v šengenském prostoru, ale je to nástroj takové poslední záchrany. Chtěl bych zopakovat některé ty myšlenky, které zde zazněly, zdůraznit je. než by došlo k tomuto eh, poslednímu nouzovému řešení, myslím si, že by bylo potřeba eh, využít všech jiných možných eh, způsobů, jak situaci řešit. Zaznělo zde slovo eh, krutý, krutá opatření a eh, to je samozřejmě něco, co nutně nechceme. Budoucí diskuse nám doufám poskytnou možnost, abychom hovořilo, hovořili o kvalitě a závažnosti sankcí a eh, Počítám, že povaha sankcí se tak postupně vyjasní. Děkuji. Nyní pan Deber. Merci, monsieur le président. Euh, en ce qui concerne... Děkuji, pane předsedo. Co se týče orientace, těch výhledů, toto je názor odborníka, technika. My přirozeně potřebujeme technická řešení. Tak, abychom nestratili vzájemnou důvěru, která je nepostradatelná pro fungování šengenského prostoru. To je naším cílem. Hledáme řešení a není to vždy jednoduché. Již bylo řečeno, jak obtížné je stanovovat nová kritéria pro hodnocení. Například právě této důvěry. A dobře víme, že je to velká výzva. Přemýšlíme, zvažujeme, jde o služby Jde také samozřejmě o spolupráci s úřady v členských zemích. Jde rovněž o to, že samozřejmě musíme vyvinout také etická pravidla, abychom měli normy pro poskytování služeb. Rovněž také normy pro samotné hodnocení. Ovšem musíme dbát na to, že pokud k něčemu takovému nepřistoupíme, tak budeme v budoucnu se potýkat se závažnými problémy a sníží to kvalitu naší spolupráce. Je třeba tedy zohlednit veškerá problematická pole a měli bychom eh, jaksi mít schopnost dohlédnout nad ten čistě právní rámec, protože zde existuje i ten politický rámec, který je třeba rovněž zohlednit. A co se týče odborníků, tak tam je třeba pracovat na technické úrovni. Here now. Dobře. Nyní si vyslechneme závěrečné připomínky zpravodaje pana Koeja. Aby to uzavřel. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve dvě připomínky na úvod, než uzavřu celou diskusi. První bod. Chtěl bych všechny požádat, aby nespojovali vstup Rumunska a Bulharska eh, do šengenského prostoru s tímto novým systémem hodnocení. Tento systém hodnocení navrhla Evropská komise a tento parlament v říjnu 2009 zamítnul tento návrh po mém doporučení. A my jsme požádali Evropskou komisi, aby předložila nový návrh. Evropská komise tak učinila. A nyní hovoříme o budoucím systému. Není zde žádná souvislost s bulharském ani rumunskem. Ta skutečnost, že hovoříme o novém systému hodnocení, eh, nemůže být žádnou výmluvou pro to, že Bulharsko a Rumunsko by měly přistoupit později. A zároveň nemůžeme hovořit o hodnotícím mechanismu s obavami, že se to bude aplikovat na určitý počet zemí. Eh, to nemůžeme dělat. Jinak tato diskuse bude chaotická. Takže prosím vás, oddělujme to, co je potřeba oddělovat. A druhá připomínka. Chci poděkovat maďarskému předsednictví za jejich připomínky a doufám, že budeme s maďarským předsednictvím úzce spolupracovat v postupu spolurozhodování. Chtěl bych využít toho, že zde máme zástupce z České republiky a Francie. A chtěl bych poděkovat oběma zemím, protože ani Česká republika, ani Francie nebyly mezi malou skupinou členských států, která se snažila změnit návrh Evropské komise, aby eh, se změnil právní základ, aby tak Evropský parlament neměl spolurozhodování. Ani Francie, ani Česká republika nebyly v této skupině členských států, které se snažily o to eh, zrušit ten legitimní požadavek Evropského parlamentu, aby byl zapojen do spolurozhodování. A poslední připomínka na závěr. Myslím si, že většina lidí, kteří se vyjádřili, poukazala na to, že je potřeba nemít dvojí standardy. Kritéria by měla být stejná pro všechny členské státy. Ať už jsou kandidátské země, nebo ať už jsou členy šengenského prostoru. A za druhé, domnívám se, že se shodneme na tom, že pokud nechceme mít dvojí standardy, potom musíme zajistit to, že následné kroky po hodnocení budou dodržovány. Protože pokud kandidátské země dostanou negativní hodnocení, znamená to pro ně, že nevstoupí do šengenského prostoru, ale nic takového by potom nefungovalo u zemí, které už jsou v šengenském prostoru. Ještě bych chtěl říct si kolegům, že eh, než eh, by se přešlo eh, k sankcím, měli bychom se snažit pomoci zemím, které mají problémy. Ale v poslední fázi, ve chvíli, kdy země nedodržuje požadavky na bezpečnost v šengenském prostoru a už je v šengenském prostoru, je potřeba něco udělat. a v takovém případě by asi měly být uvaleny sankce. Souhlasím ale s těmi kolegy, který, kteří říkali, že to musí být stejné sankce pro všechny. Není možné, aby zde byly země první skupiny nebo první třídy a druhé třídy. A další připomínka? Myslím, že bychom měli více hovořit o nových kritériích Existují dobré důvody pro to mít nová kritéria a také dobré důvody pro obavy z toho, jaká budou ta nová kritéria. Pokud budeme mít nová kritéria, měla by být objektivní, aby zde nebyl žádný a, prostor pro subjektivitu, která by mohla znehodnotit hodnocení v rámci šengenského systému. A nová kritéria by se měla také aplikovat vůči všem členským státům, nikoli jenom vůči nějaké skupině členských států. A na závěr bych chtěl, pane předsedo, zdůraznit, co řekl pan Enchu, to, že Evropský parlament eh, by měl být zapojen do tohoto nového mechanismu hodnocení a že by měl mít k dispozici informace o hodnoceních na hranicích, protože Evropský parlament má toto právo a potřebuje vědět, co se děje, aby mohl jasně říci občanům, že šengenský prostor je bezpečným prostorem, což je něco, co všichni evropští občané chtějí. Mnohokrát děkujeme panu Kojejovi jako zpravodaji Zpráva bude předložena ve výboru LIBE 11. Eh, dubna. Děkujeme oběma odborníkům, loučíme se s nimi. A hned se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, protože máme trochu spoždění. A musíme to trochu urychlit, pokud eh, chceme zvládnout všechno na pořadu jednání. Merci, alla prochaine. So, we move to point number 15. Nyní se dostáváme k bodu 15. Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii. Čeká nás výměna názorů, první výměna názorů na základě pracovních dokumentů, které vypracoval ke zprávě z vlastního podnětu a sdělení komise o komplexním přístupu k ochraně osobních údajů náš kolega Axel Vos, který je zpravodajem. Předáváme zpravodaji slovo, aby představil pracovní dokumenty a poté předám slovo kolegům a případně radě a předsednictví. Takže pan Vos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, opravdu zaměřil vaši pozornost na ochranu osobních údajů Eh, a spojil to s otázkou, co je dneska vlastně důležité a chtěl bych udělat takovou reklamní kampaň na to, aby v případě nouze, eh, v daném případě jsme našli nějakou novou orientaci. Vývoj posledních 15 až 20 let nám ukazuje, že digitální století se vyvinulo globálně tak, že ekonomika, bezpečnost, komunikace Omlouvám se, pane Vosy, prosím vás, ti, kteří odcházejí, odcházejte potichu, abych neslyšeli pana Vose. Všechny ty oblasti našeho soukromého každodenního života jsou dotčeny tímto vývojem a žijeme vlastně ve světě, eh, který se neobejde bez ukládání a schromažďování dat. Technologie v této oblasti se vyvinuly už tak daleko, že bez ohledu na to, kde se nacházíme, můžeme zakládat digitální datasítě, můžeme posílat data a žijeme také v takovém století, že mladí lidé používají sociální sítě a zacházejí velice neopatrně se svými soukromými údaji, zveřejňují také fotografie a to vede k otázce eh, té ochrany údajů jako takové a také eh, z toho plynou naše všeobecné představy o ochraně údajů na internetu. To tedy znamená, že dneska nikdo z nás už nemůže zkontrolovat, jaké údaje o nás vůbec existují, hlavně na internetu a nikdo z nás už nemůže nemůže zkontrolovat, kdo si vůbec tato data přečte. A proto si myslím, že ochrana údajů má dneska čím dál tím větší roli a větší význam, protože schromážďování údajů, analýza údajů, zacházení s údaji a také zneužívání či sfalšování těchto údajů a stejně tak i možnosti profilingu mají obrovský, obrovské rozměry. A my ještě můžeme eh, zažívat takovou změnu perspektivy, tak bych to označil, protože můžeme říci, že musíme soukromníky chránit každého jednotlivce před státem, ale proti tomu můžeme dneska postavit i opak, protože se tady vlastně jedná o ochranu soukromé sféry soukromého občana. Já bych to schrnul. V této oblasti v našem světě to už nefunguje bez digitálního zpracovávání údajů a jeho přenosu. To může být eh, vlastně počínaje kontrolou leteckých společností přes další struktury, přes veškeré oblasti. Všechno je dneska na platformě IT, takže i v budoucnu, ať se pohneme kamkoliv, zanecháme digitální stopu a tento vývoj bude dále se rozšiřovat, pokud budeme mít inteligentní uh, Eh, sítě, když si představíme také inteligentní ledničky, tak eh, to je něco podobného jako to, že my zanecháváme ty digitální stopy a vydáváme vlastně poznatky o způsobu života, zájmech, a životních eh, obyčejích. Já si myslím, že my se musíme soustředit na dnešní ochranu osobních údajů, především na zacházení s těmito údaji a také na oblast eh, ochrany každého jednotlivce. A tady bych to chtěl zdůraznit. Vlastní zodpovědnost všech zúčastněných v této oblasti je tady vlastně něco, co je prvořadé. Dneska ta dnešní ochrana údajů by měla zohledňovat mnohé. Já si myslím, že moderní ochrana údajů musí vytvářet rovnováhu mezi vytvářením všeobecné bezpečnosti, osobní svobody, informačního sebeurčení a soukromou sférou občanů a občanek. K tomu patří podle mého názoru také ještě ten poznatek, že efektivní výměna údajů bez jakýchkoliv překážek je neodmyslitelná pro záruky vnější i vnitřní bezpečnosti. Proto ochrana údajů dneska musí brát zřetel mnohem intenzivněji na zájmy jednotlivce. Současně ovšem musí také pokrývat potřebu ekonomiky po přenosu dat tady samozřejmě nesmí bránit fungování internetu, musí se orientovat na praktické provádění, ale také na úkolu úkoly prosazování základních práv, pokud jde o zachovávání individuální i všeobecné bezpečnosti. Proto si myslím, že pro úspěch takovýchto úprav je důležité, zda se nám podaří v té budoucí úpravě uh, vytvořit ochranu osobních údajů bez ohledu na místo, na tu lokalitu, kde se nachází servery, které ukládají tato data. Ještě bych ve dvou větách zmínil význam ochrany údajů pro občany i pro ekonomiku. Ochrana údajů má dneska extrémně důležité funkce pro obě strany, pro občany i pro ekonomiku. Široké používání internetu jako takového představuje obrovský důležitý faktor pro lokalitu. Stejně tak jako internet zůstává médiem pro budoucnost, tak také tato data budou mít v budoucnu mnohem větší význam, jak už jsem řekl, i v rámci vnitřního trhu. Proto tedy se přimlouvám za to, abychom měli jednotnou ochranu údajů a abychom instalovali jednotné právo na toto ochranu údajů. Tři rozdílné body. Za prvé, och, úroveň ochrany, jako bychom měli dosáhnout na vnitřním trhu, tam pokud to nebude jednotné, tak to samozřejmě bude eh, tříštit konkurenceschopnost eh, i ochranu dat v rámci Evropské unie. Proto tedy může být docela dobře možné, jestliže máme na mysli právní nástroj, který by byl takový jednotný nástroj, musí to být možné pouze prostřednictvím nařízení. O tom jsme samozřejmě diskutovali a musíme diskutovat s ostatními zpravodaji, ale já si myslím, že jednotný standardní standard, stejná úroveň, to by mělo být naším cílem všude v EU, což povede také k plné harmonizaci na straně jedné, takže žádný stát nesmí anebo nebude muset instalovat nižší standardy. To tedy znamená, že jestliže budeme ochranu údajů eh, spojovat s osobami, tak se bude jednat o údaje, které se někde v podniku zpracovávají a musí být jasné, že když se zpracovávají údaje evropských občanů, tak musí být používáno také toto evropské právo na ochranu osobních údajů. To znamená, že ti podniky, které se budou zabývat zpracováváním údajů evropských občanů mimo Evropskou unii, musí používat evropské právo. O tom samozřejmě musíme podrobně popřemýšlet, jak to můžeme udělat tak, aby to obstálo v případě sporu i před soudem. Já jsem toho názoru, že tady se musí uplatňovat evropské právo a proto musíme dbát na to a každý z nás eh, je vyzýván, aby měl na mysli tuto budoucí úroveň, aby prosazoval tuto úroveň v oblasti ochrany osobních údajů, tak, aby se to prosazovalo jako jednotné právo a odpovídají vynikajícím způsobem také aplikovalo. My samozřejmě nemusíme diskutovat eh, závěreč až k úplnému závěru, ale já si myslím, že musíme přemýšlet o tom, zda je smysluplné tam, kde nemáme pocit, že by to dobře vyšlo, že bychom se toho měli zříct. Já vím, že prosazení bude komplikované, máme ale podobné systémy i pokud jde o úřady pro eh, sou, o kartelové úřady, které tedy brání zkreslování hospodářské soutěže. Já si myslím, že se musíme tady pokoušet integrovat třetí pilíř, bývalý třetí pilíř a musíme vytvořit takové pravidlo, které bude mít rozsáhlou platnost nejenom třeba v jednotlivých zvláštnostech, které musíme zohlednit v hormou nadřízení, nařízení, ale musíme také vidět, abychom stanovili zásady pro třetí pilíř a pro nařízení. Musíme mít tedy vytvořený zvláštní právní nástroj. Myslím si, že si musíme položit také otázku, podle čeho bychom se měli orientovat. Já si myslím, že to musí být úroveň hodnot, nebo máme-li na mysli ještě základní práva, tak si myslím, že se musíme orientovat na svobodu, sebeurčení a vlastní zodpovědnost. A v německém právu ještě existuje zásada eh, takového příkazu eh, respektování. Doufám, že i tlumočníci najdou správný výraz pro to, což vede také k tomu, že to musí být všeobecný příkaz, eh, který se bude týkat eh, respektovaného používání údajů to je spojeno také se zvláštní zodpovědností těch, kteří se zabývají zpravováním dat. To začíná u individua samotného. Jestliže něco podniká, musí za to nést zodpovědnost. Dále to jde dál přes providery, ale také i před ty, kteří schromažďují údaje protože i tady jsou popsány určité zodpovědnosti a každému musí být jasné, že to sebou přináší určité povinnosti. Co to znamená konkrétně? Na co bychom se měli soustředit v ochraně údajů? Já si myslím, že je nezbytné, pokud zvolíme tento přístup, že to musí být zásada souhlasu, eh, která musí být posílená. Na internetu vůbec už nepoznáte, jaké údaje, za jakým účelem jsou schromažďovány a jak dlouho budou eh, uchovávána tato data. Tady se to týká síť eh, osobních dat, která jsou potom používána bez jakéhokoliv povolení. Tady musíme posílit práva individua a jeho sebeurčení určení, což je velice důležité. My jakožto uživatelé musíme mít větší možnost disponovat vlastními daty a k tomu ochrana údajů musí mít určitá práva, práva na informace nebo na právo eh, protestu, když už hovoříme o přenosech online. To tedy znamená, že každý člověk musí eh, mít možnost chránit svoje základní práva a pokud jsou jeho data zpracovávána a vyhodnocována, tak to musí být jednoznačně uděláno za jeho aktivního souhlasu. Další zásada, která s tím úzce souvisí, to je zásada transparentnosti také tady považuji za nutné zvýšit transparentnost, protože uživatel musí mít možnost vidět, jaké údaje jsou o něm ukládány a musí mít také možnost v případě potřeby požadovat i soudní cestou jejich smazání. Nesmí to být tak, že by nebylo jasné, k čemu se jeho data používají. Třetí zásada, nebo možná už čtvrtá, více se musíme zaměřit na účely schromažďování údajů. A dále je to také ještě zásada, že se musíme snažit tady postupovat opravdu eh, s velkou šetrností. Já mám pocit, že ochrana údajů není posuzována a vyvíjena stejně, ve stejné míře pro všechny subjekty. Na jedné straně to může být eh, v rozporu s činností soukromých osob a ochrana údajů v aktivitách online nemohou stejně platit eh, pro to aktivity, které realizujeme offline. Takže tato nerovnost, na tu jsem chtěl použa- poukázat. To, co si není navzájem rovno, nesmíme posuzovat rovným způsobem, ale musíme se soustředit na ty zvláštnosti, které bychom měli v těch jednotlivých oblastech upravovat. Ještě bych chtěl stručně uvést, že eh, bych viděla jako dobré takzvané minimální standardy pro věci, které se týkají eh, právní stránky ochraně údajů. A to tak, aby to platilo ovšem pro všechny, veškeré oblasti. Bylo by to jakési aktivní souhlas, aktivní zvolení. dále informační povinnost, právo na to um, podat námitku, právo na informaci, dále právo na opravu, na korekturu a pak uh, úroveň ochrany, která by zohlednila riziko při zpracovávání údajů, nárok na odškodnění, dále Eh, podívat se na to, jak dlouho se uchovávají jednotlivé údaje, podívat se na to, kdy je vůbec možné dovolit předávání údajů, dále oznamovací povinnost, když jde k poruš- dojde k porušení ochrany údajů a také otázka právní jistoty. myslím si, že jistě nemáme příliš mnoho času, takže bych měl být stručnější, ale mám zde celý seznam věcí, o kterých bychom se měli bavit. Týká se to Eh, online světa a to, toho, co by tam mělo hrát eh, určitou roli, například vlastnická práva k obrazům, právo na to nějakou si stranu, stránku zablokovat a tak dále, eh, chování osob na internetu, zásady privacy by design, privacy by default, jak chceme zacházet s dětmi, s mladistvími, s mládeží, jak je chceme chránit. Dále otázka definicí co jsou vlastně osobní údaje. Například je to IP adresa. Je to takový osobní údaj, či ne? I zde existují oblasti, kde bychom to neměli vždy takto povolovat, ale pak tam jsou oblasti, kde bychom to připustit povolit měli, tak abychom měli určitou míru, míru ochrany i v počítačovém světě. A dostávám se k závěru. Chtěl bych ještě poukázat na čtyři body vedle těch definicí. Nejenom tedy definice toho, co jsou osobní údaje a definice toho, co jsou citlivé údaje, hlavně z ohledu na cloud computing, tak krátký pohled na čtyři věci, eh, a to na doprovodné opatření k ochraně údajů. To, co jde tedy v krok ruku v ruce, když řekneme seberučení a svoboda rozhodování, tak musíme také rovněž říci, že je třeba, aby občané byli v situaci, kdy mají dostatek informací o tom, co vlastně činí. A pro mě, jakožto doprovodné opatření, by právě zde byla důležitá osvěta v této oblasti. A dále eh, dobrovolné certifikáty pro podniky, to bychom také možná měli vzít v úvahu. Já sám bych řekl, že samoregulace by právě v těchto veškerých oblastech, kde vlastně správního eh, či politického hlediska nedokážeme vůbec odhadnout, jak se to bude vyvíjet, tak zde právě samoregulace průmyslových odvětví, toto bychom měli posílit, tu samoregulaci a dále. No to je jaksi nadsystémové, jak budeme implementovat kontrolu ochrany údajů přes Národní úřady pro kontrolu údajů, aby měli jasný seznam práv a povinností a možná to ten přenos, jak to máme v kanterovém právu, ten bychom možná mohli také aplikovat. Tímto bych v podstatě skončil a doufám, že jsem vám podal dobrý přehled o celé problematice, také o těch věcech, které jsou uvedeny v pracovním dokumentu a kde mám pocit, že je to smysluplné. Smysluplné proto, abychom měli moderní a rozumnou ochranu údajů a já se velice těším na výměnu názoru o tomto tématu. Děkuji. Děkuji. We have... Děkuji. Máme zde dva hostující řečníky dnes odpoledne, generálního ředitele eh, Manservici a generální ředitelku Lebaj z komise. Budou hovořit o víceletém finančním rámci. Vzhledem k tomu, že tento bod se týká sdělení komise, myslím, že bychom eh, mohli nyní eh, předat slovo Um, poslancům, ale prosím vás, za deset minut zde mají eh, hosté být, takže buďte velice struční. Nejdříve paní Intveld. Yes, thank you, Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit a být stručná. Eh, celou řadu bodů už zmínil náš zpravodaj. Myslím, že je potřeba poděkovat zpravodaji za pracovní dokumenty. Eh, vychází z vynikajícího sdělení Evropské komise. Jeden princip, který bychom měli mít vždy na paměti, je, že ochrana osobních údajů, na rozdíl od toho, co si celá řada lidí myslí, není překážkou pro pohyb eh, údajů, ale je to základní předpoklad pro volný pohyb údajů. Takže to je něco, čeho bychom se měli snažit dosáhnout. Velice souhlasím se zpravodajem a mám dojem, že komise se také ubírá stejným směrem. Souhlasím v tom, že by eh, měl být jeden nástroj nebo jeden rámec, který se bude týkat osobních údajů a bude se to týkat um, různého využívání osobních údajů, ať už pro komerční účely nebo um, um, právní účely. Uh, takže bychom zde integrovali ty nástroje v druhém a třetím pilíři. Harmonizace je podle mého názoru zásadní věcí pro občany i podniky, které v současné době čelí velkým problémům, protože musí splňovat eh, nejrůznější požadavky a pravidla v jednotlivých zemích. Takže myslím si, že bychom udělali dobře, pokud bychom měli eh, jeden eh, jasný, transparentní, harmonizovaný rámec pro Evropskou unii. Zdá se, že by lepší bylo nařízení než směrnice z tohoto důvodu, ale uvidíme, jak to bude. Ať už dokument bude jakýkoliv, měl by mít stejné výhody, eh, jako je současný nástroj. A to, že je technologicky neutrální, že bude fungovat eh, i dlouho do budoucnosti, protože technologie se vyvíjí rychleji, než je možné připravovat legislativu. Pokud jde o prosazování, uplatňování. Vítám návrhy Evropské komise, eh, že by měly být posíleny úřady pro ochranu osobních údajů. A mám ještě jeden návrh, který jsem zmínila už včera, kdy jsme hovořili o SWIFTu. Ale myslím si, že bychom to měli mít na paměti i obecně. Jedná se o těžké sankce pro ty, kteří zneužívají osobních údajů. A mohly by to být i trestní sankce v extrémních případech. A poslední bod. Myslím si, že zde jsou dvě výzvy, které budeme jenom těžko řešit. První se týká legislativy pro určitou oblast, pro určité teritorium, ve chvíli, kdy údaje nejsou vázány na jedno teritorium. To bude problematické. Včera komisařka Redingová eh, prohlásila, že nebude skromná, nebude mít strach, ale bude spíše asertivní, pokud jde o ochranu práv evropských občanů. A druhá výzva je následující. Často hovoříme o ochraně osobních údajů a máme na paměti jeden soubor údajů. Máme pravidla pro bezpečnost, pro to, pro jaký účel mohou být údaje použity a tak dále. Často, ale to nejsou údaje jako takové, e, to, co musí být chráněno. Musí být chráněny v určitém kontextu. musí být eh, chráněny v kombinaci s dalšími věcmi. Protože například některé údaje mohou být neškodné v nějakém kontextu, ale velice citlivé v jiném kontextu. Jsou informace, které bych eh, rozhodně řekla svým přátelům, ale neřekla je svému zaměstnavateli. Eh, já si myslím, že to bude problematické, protože Eh, už nemáme databáze, které se skládají eh, z jednoduchých dat. Problém je, když se údaje z, eh, spojují. A máme tady jinou předsedkyni. Ještě jenom jeden příklad a dostávám se k závěru. Pokud například odsouhlasíme eh, použití nějakých údajů k nějakému účelu, eh, potom je potřeba eh, opět dát, potom můžeme dát další souhlas s použitím jiných údajů pro Eh, jiný účel, ale ve chvíli, kdy se tyto údaje skombinují, mohou být eh, zneužity pro komerční úžily, účely. Eh, může dojít k profilování, je vytvořen určitý profil a co když tento profil využijí například orgány činné v trestním řízení. A to, co je potřeba chránit, jsou osobní informace o každém jednotlivci obecně, ne jednotlivé osobní údaje. To bude určitě výzva a já se velice těším na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Mnohokrát děkuji Sofii, eh, že jsi mě tak přivítala. Eh, bohužel už nemáme mnoho času, takže já bych chtěla požádat eh, všechny, aby byli velice struční. Nejdříve pan Lambrinidis a poté Alvaro Albrecht Ernst. A doufám, že to je všechno. Takže pan Lambrinidis. Děkuji, paní předsedkyně. První princip, který bych chtěl zdůraznit, je skutečnost, že naše údaje jsou nyní dostupné všude. A jejich dostupnost je mnohem snažší než dříve kvůli tomu, že žijeme v elektronickém věku. Podle mého eh, názoru je jasné, že je potřeba revizi eh, směrnice z roku 1995. Je třeba, abychom měli přísnější eh, pravidla. Ať už dojde k jakémukoliv přeskumu. Eh, v každém případě by mělo dojít k posílení směrnice z roku 1995, 1995 46 já bych chtěl pogratulovat komisi ke sdělení i našemu zpravodaji eh, k těm pracovním dokumentům. A druhý princip, který podle mého názoru by měl být dodržen, je, že ochrana osobních údajů by měla být eh, obecným principem nebo základním právem. A eh, ta revidovaná směrnice by se měla týkat všech stejnou měrou. Samozřejmě existují nějaké výjimky, tyto výjimky už máme v některé legislativě, ale tyto výjimky musí být omezené a přiměřené. Musíme být schopni bojovat proti zločinu eh, a dělat podobné věci, ale eh, výjimky by neměly eh, být to, na co se ta směrnice bude soustředit, ale měly by být skutečnými výjimkami. To znamená, že tato směrnice by se měla týkat naprosto všech stejným způsobem. A měli bychom mě zde mít horizontální přístup. Otázka souhlasu byla zmíněna jak zpravodajem, tak Sophie Intveld v nejrůznějších kontextech. Myslím si, že to je důležitá a citlivá otázka. A Zpráva a eh, revidovaná směrnice se tím eh, nemůže zabývat do všech detailů, ale eh, jak říkal zpravodaj, základním principem je to, že se nesmí počítat s automatickým souhlasem, ale že souhlas musí být skutečně dán. A já bych byl rád, aby se to odrazilo i ve zprávě. A poslední věc, jaký právní nástroj použít. Máme zde otázku harmonizace v současné době v Evropské unii vládní úřady i podniky často fungují podle různých pravidel, to je špatné pro um, obchod, je to špatné pro ochranu a práv občanů, je to špatné pro policejní spolupráci. Všichni hovoří potenciálně o nařízení, ale já bych chtěl zdůraznit následující. Pokud eh, nařízení bude mít vysoký standard pokud potom to má smysl. Ale pokud to bude jenom umírněné nařízení, které bude stanovat jenom minimum, potom si myslím, že to nebude mít smysl. Komise by se tím měla zaví, zabývat a určit odpovídající nástroj. Chápu, že někteří chtějí nařízení, ale toto nařízení by mělo mít co nejvyšší standard ochrany osobních údajů. Eh, chtěl jsem říct si více, ale nemáme čas, takže to je všechno. Eh, předsedkyně říká mnohokrát děkuji, nyní pan Alvaro. Srdečný dík, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato tematika je opravdu důležitá, ale neměli bychom zapomínat na to, že musíme znovu vynalézat kolo. Ta směrnice je dobrá tak, jak je v současném znění. Jak všechno, co bylo zmíněno, to tam je mazání dat, účely pro schromažďování dat, to je klasická směrnice na ochranu údajů, která má celosvětovou platnost, možná s výjimkou Spojených států, ale existuje celá řada zemí, které přebírají dneska tuto směrnici. O čem musíme rozhodnout? To se bohužel netýká směrnice samotné nebo nařízení samotného, ale jedná se o prosaditelnost. To je ten velký problém, který ovšem není v rámci tohoto spisu upraven, protože to je záležitost členských států. A tady můžeme přemýšlet o tom, zda by komise neměla být dostatečně eh, kreativní, aby tedy se zabývala, pokud to bude možné, prosaditelností, eh, sankcemi, které by mohla zavést. Jak už zmínila Sofie, otázka, zda to je možné nebo ne, to je otázka, kterou musíme diskutovat s členskými státy, protože právem nejsou eh, vlastně ty sankce v kompetenci EU. Tady proto nemůžeme eh, odpovídajícím způsobem jednat. Rozhodující ovšem je, bez ohledu na to, že další vývoj je velice důležitý. V roce 95, teda směrnice 95, to je tedy základní směrnice pro ochranu údajů, zahlíná všechny komunikační systémy a nesmíme tady směšovat tyto záležitosti s autorskými právy. To není směrnice o autorských právech, to je směrnice o ochraně údajů. A my právě kvůli digitálnímu vývoji, to se netýká jenom sociálních sítí, ale v všech těch ostatních platform úřadů. Na to musíme klást důraz, to je bezpečnost. Jak můžeme zajistit, aby údaje byly rozumně schromažďovány tam, kde se nacházejí, protože to je podstatným faktorem ochrany údajů. Jak upravím otázky přístupu, otázky zneužívání. Všechno to je v rámci prosaditelnosti, ale jak můžeme zaručit, aby eh, ty údaje nebyly nějakým způsobem z té databanky eh, vlastně zneužívány bez jakéhokoliv povolení první a třetí pilíř, to můžeme také shrnout, to je také vlastně záležitost revize z roku 96, ale teď se musíme podívat na rámcové usnesení a jak to s tím spojit. Já bych si přál, aby komise přišla s nařízením, protože pak dosáhneme toho, co tady už bylo zmíněno, jednotou úroveň ochrany údajů. A nikdo samozřejmě by se nechtěl vrátit před tu 95, 94, to a 46. To samozřejmě je všem jasné. A teď Tohle to je ta otázka, kterou jste tady zmiňoval ve své zprávě. Jak to provést, spojit ten první a třetí pilíř? Jak můžu spojit policejní spolupráci s otázkou, která bude orientovaná na ochranu údajů na vnitřním trhu. Samozřejmě podniky budou mít eh, starosti, budou vytvářet eh, reklamy, budou se zaměřovat na konečné spotřebitele, ale my teď musíme být v situaci, kdy se řekne ano či ne. Neměli bychom se tvářit, že by tedy ta digitalizace šla bez stopy kolem těch veřejných orgánů. My nemůžeme také eh, dopustit, aby mizely údaje z těch přihlašovacích rejstříků. A my musíme zajistit národní bezpečnost. Členské státy by se neměly odchylovat od eh, osobní, ochrany osobních údajů. Je to velice obtížné zvládnout ty výjimky. A to bychom měli tedy důkladně promyslet. Já se dostávám k závěru. Zda jsou to tedy osobní údaje, které jsou teď především otázkou této ochrany. Pak se to pro mě tímto uzavírá. Riziko musí eh, být pokryto, musíme mít rámec, musí to být eh, neutrální vůči technologiím. A ještě jedna myšlenka, která by to mohla vyřešit. ISO 9001 eh, to je samozřejmě taková evropská pečeť certifikace, takže každý podnik po přeskumu by společně s Evropskou ochranou osobních údajů mohl udělovat tyto pečetě. Tyto pečetě by pak tady musely být. Jasné, to je úplně jedno, kde ta instituce bude, ať už to bude Baku nebo Paříž. Jakmile tam bude tento certifikát, ta pečeť, tak to znamená, že je to certifikováno podle evropského práva na ochranu osobních údajů. A pak už se nemusím starat, pak s tím nemám vůbec žádný problém i s přestupem hranic. Já si myslím, že tohleto bychom měli měli eh, vyřešit. Eh, děkuji. Mnohokrát děkuji, je to částečně zahrnutové sdělení a budeme mít další výměnu názorů k tomuto tématu. Eh, nyní pan Albrecht, stručně prosím. Um. Děkuji. Dobrá, já můžu přejít do angličtiny, ne, to není problém. Neumím hovořit řecky. Myslím, že Alex zmínil celou řadu věcí, které jsem chtěl zmínit i já. Za prvé, důležitá je, že směrnice 9546 je eh, východiskem pro kteroukoliv diskusi. To je, myslím, jasné. Nyní se budeme snažit to přizpůsobit Lisabonskému věku. Eh, chceme navrhnout eh, novou směrnici nařízení, které bude pokrývat druhý a třetí pilíř. Myslím, že něco musí být jasné, než se pohneme o něco dál. Hovoříme zde o směrnici nebo nařízení, a které se netýká jenom ochraně osobních, ochrany osobních údajů, ale také volného pohybu informací. A to bylo cílem také první směrnice z roku 95. je jasné, že e, ochrana osobních údajů není překážkou. Otázka boje proti zločinu, proti terorismu. Eh, také není překážkou pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a možnost efektivní ochrany osobních údajů je cesta, jak poskytnout možnost výměny údajů v Evropě a také se třetími zeměmi. Nicméně musíme mít na paměti prosazování stanovených principů. Eh, to je ta nejdůležitější věc, kterou musíme regulovat. Myslím si, že existují velké problémy s prosazováním nejen mimo EU, ale také uvnitř EU. Musíme se zamyslet nad postihy ve chvíli, kdy dojde k porušení ochrany osobních údajů, musíme se zamyslet nad modely e, certifikace a tak dále. Myslím si, že to všechno je možné Nyní máme v rukou velice dobré sdělení Evropské komise. A já se domnívám, že my jako parlament by, se, by jsme nyní měli stanovit několik bodů, jakým směrem bychom se chtěli ubírat. Já jsem eh, slyšel, že eh, nařízení je něco, co bychom jako parlament ocenili. Eh, to by bylo Eh, dobré, pokud bychom se na tom shodli, eh, také bychom se potřebovali shodnout na tom, že eh, ta původní směrnice o ochraně osobních údajů je východiskem pro nyní přísnější ochranu osobních údajů v EU i mimo EU. Já doufám, že to bude moc, moci být naše základní východisko, že se shodneme na principech. Myslím si, že ode mě lze říci, že v současné legislativě máme dobré principy pro ochranu údajů, měli bychom tyto principy nadále dodržovat a zavést další pravidla pro prosazování a pro nové technologie, které se objevují v internetovém věku. E, jedná se například o profilování nebo cloud computing. Hovoříme zde o internetovém věku. Ehm, těmito otázkami se budeme muset zabývat v rámci ochrany osobních údajů. A já se domnívám, že eh, soukromí a ochrana soukromí a eh, informační sebeurčení, eh, to jsou věci, které jsou naprosto základní v současné době. Kdokoliv může být v dnešní době vyfotografován a v podstatě kdokoliv může vědět cokoliv o každém z nás. Je důležité, aby třeba takovéto fotografie, náhodné fotografie na ulici byly, e, abychom věděli, zda jsou nějak propojeny e, s naší identitou či nikoli. A dále paní Ernst a poté předám slovo zpravodaj. Dank. Děkuji mnohokrát, budu také stručná. Ne, skutečností je a neměli bychom na to zapomínat že máme směrnici o ochraně údajů, na které můžeme dobře stavět. To bychom neměli odstouvat do e, stranou, neměli bychom vyvíjet něco zcela nového, ale měli bychom vycházet z tohoto základu a položit si otázku, jakým způsobem můžeme vytvořit e, rovná kritéria, tak abychom zharmonizovali ochranu údajů a s ohledem na, rovněž i s ohledem na prevenci zločinnosti a uh, um, trestní řízení. Jak tedy k tomu přistoupit? To je rozhodující. Jak tedy můžeme zavést a realizovat jednotnou, eh, jednotný systém ochrany údajů v EU? Jaké možnosti máme v tom smyslu mm, moci zasahovat i mimo EU? A další věc, a vždy bychom na to měli myslet, určité věci si budeme muset osvětlit trochu podrobněji a promyslet podrobněji, například jak budeme postupovat v rámci ochrany údajů u zaměstnavatele. Myslím si, že to tam nemusí být specificky zakotveno, ale měli bychom to zohlednit a zohlednit veškeré specifické aspekty v této souvislosti. A další věc, důležitá, to je diskuze o kontrolách provádění. Šlo tam o nástroje které se týkají porušení smlouvy, ty by byly zde vhodné. To si myslím, že je velice důležitá věc. A další záležitost je to ta otázka toho, co vlastně potřebují skutečně občané s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. A zde je třeba hovořit o skutečné transparentnosti, o, nejenom o těch úpravách pro transparentnost, ale opravdu o transparentnost, jak to vypadá s opravnými prostředky právě u národních soudů a samozřejmě jak to vypadá s tím, aby se z údajů zacházelo úsporně. A další věc, podle mého názoru velmi důležitá, to je otázka posílení kompetenců úředníků, eh, kompetencí úředníků pro ochranu údajů. Eh, tady je důležité, aby se posílila jejich nezávislost. A Rovněž je důležité, aby měli odpovídající kompetence. A jako poslední, já nerada vidí, když hovoříme o minimálních standardech pro ochranu údajů, protože si myslím, že bychom měli mít co možná nejvyšší standardy. Takže tady bychom ještě měli eh, v rámci schůzek s pravodají a s jinými se na to ještě pořádně podívat a prodiskutovat to. Děkuji. Děkuji a na závěr pan Fos, jenom stručně, eh, zdá se, že máte velkou podporu. Takže na závěr máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že jsme tady eh, hovořili o celé řadě témat, takže není možné na to krátce zareagovat. Eh, zdá se, že jsem vyvolal jistě obavy u některých kolegů, když jsem řekl, že bychom se na to celé měli podívat jakýmsi eh, neotřeným pohledem. Já jsem nechtěl odsunout celou směrnici stranou rozhodně ne, ona je výchozí bází našich eh, úvah. To jistě. Ale nyní jsme v situaci, že musíme přizpůsobit stávajícím poměrům. přesto si myslím, že bychom tam mohli trošku možná změnit eh, různé věci, jak je hodnotíme, jakou důležitost jim přikládáme. Já nevím, zda ty určité věci, které se zazněly, byly kritikou mého projevu, ale mám pocit, že mnohé z toho, co se zaznělo, jsem já v podstatě již bez tak potvrdil a hovořil jsem o tom. Ono to možná v rámci té velké šíře mých informací jaksi ne bylo až tak viditelné, ale právě ta poslední věc, těmi minimální standardy, mně nejde o to, abychom měli minimální či nejvyšší standardy, mně jde v první řadě o to, abychom měli jednotný systém. Jednotnou úroveň ochrany údajů a to vysokou úroveň. Je důležité, abychom to vše upravili jednotně, aby to bylo jednotné ve všech členských státech a samozřejmě chceme mít vysokou míru ochrany, protože na té se již pohybujeme a samozřejmě to nechceme snižovat, ale chceme ochranu vylepšit. Takže já bych vám na tomto místě poděkoval a chci říct si, že se budu snažit eh, co nejvíce vašich podnětů zapracovat do své zprávy a doufám, že i nadále budeme spolupracovat, že i nadále budeme mít kvalitní výměnu názorů, tak abychom dosáhli našeho cíle a to je rozumné a dobré právo eh, v oblasti ochrany údajů. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Je jasné, že máte velkou podporu. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání je celkem pozdě, ve čtvrtek odpoledne. A požádala bych pana Manservisiho, aby sem přišel. And uh, this, this point is uh, the, uh... Tento bod je A se týká víceletého finančního rámce po roce 2014 a témat souvisejících s výborem Libe. Víte, že výbor ŠUR eh, rovněž eh, hovoří o těchto tématech. Eh, já mám tu čest přivítat dva generální ředitele z generálního ředitelství pro spravedlnost a pro vnitřní záležitosti. A mohou nám říci, jak vnímají situaci. Generální ředitelství pro vnitřní záležitosti je odpovědné za solidaritu a řízení migrančních toků. Sem spadá eh, fond pro vnější hranice, pro uprchlíky a integrační fond. Eh, dále je eh, odpovědné za bezpečnost a ochranu svobod a je rovněž odpovědné za agentury Frontex, EASO, CEPOL, Europol a také za budoucí agenturu IT a za rozvoj um, IT systému eh, to zahrnuje eh, VIS, SIS a Eurodac. Generální ředitelství pro spravedlnost je odpovědné za tři programy v rámci programu eh, Základní práva a spravedlnost. Jedná se o základní práva občanství, trestní justici a boj proti drogám. Zároveň pod něj spadají agentury, jako je e, Agentura pro základní práva, Eurojust a Evropské monotivací centrum pro drogy a drogovou závislost. E, nejdříve bych předala slovo panu Manservisimu a poté paní Lebaj. Oba vás zde vítám. Máte slovo, pane Manservisi. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za pozvání. Já bych vám chtěl dát jenom stručný přehled o problémech, jaké máme a chtěl bych vám dát stručný nástěn toho, co bychom chtěli pro budoucnost. Takže poskytnu základní informace a samozřejmě budu otevřen jakýmkoliv otázkám. Takže eh, kde se nyní nacházíme? Co máme? Eh, Nástroje pro vnitřní eh, záležitosti představují žádná celá 77%, eh, což je asi 6,5 miliard mezi dva, lety 2007 až 2013. To zahrnuje programy, agentury a eh, velké systémy IT. 4 miliardy jsou na obecný program Solidarita a řízení migračních toků. Eh, to se dělí eh, do čtyřech fondů. Fond pro eh, vnější hranice, uprchlíky, integraci a navracování. Dále. Několik milionů je pro program Bezpečnost a ochranu svobod. Agentury jsou pokryty asi z 80%, pokud jde o rozpočet. Agentury zahrnují Europol, eh, CEPOL, Frontex, Monitorovací centrum pro drogy a budou, EASO a budoucí agentura IT, která převezme řízení SIS a možná dalších nástrojů. A poslední věc, nebo RIS, Eh, způsob, jak peníze jsou rozdělovány eh, v tomto období, je zvláštní, protože zde dochází k backloadingu. To znamená, že eh, se začíná na nízkých úrovních a v roce 2013 bude vysoká úrovně. Dochází k navýšení o 15 To se dělá z dvou důvodů. Za prvé proto, aby absorpční kapacita členských států se postupně přizpůsobovala a za druhé, Eh, odpovídá to také zvyšující se odpovědnosti Evropské unie v této oblasti. Ehm, cílem je dosáhnout naplnit, naplnit stokholmského programu. Eh, to tedy bude východiskem pro určování eh, obnosu pro další finanční rámec. Takže to byla základní charakteristika a nyní k tomu, co v současném systému nefunguje. Řekl bych, že v podstatě máme eh, dva druhy nedostatku. Za prvé, co nemůžeme dělat? Nemůžeme eh, například to, dělat to, co je potřeba udělat dnes. Rychle reagovat a pomoci eh, členským státům, které jsou ohroženy. Nemůžeme pomáhat partnerským zemím, které mají problémy. A nemůžeme zavádět rychlé iniciativy pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu například eh, lidé z oblasti Somálska a Etiopie, kteří jsou eh, nyní eh, v, v sousedních zemích, v Libii a v dalších zemích. My nemůžeme rychle reagovat, protože náš systém je příliš byrokratický. A druhá věc, nemůžeme například financovat společné vyšetřovací týmy které jsou stále důležitějším nástrojem pro boj proti organizovanému zločinu. Eh, nemůžeme například eh, řešit řádným způsobem eh, otázky týkající se některých problémů s financováním. Nemůžeme také Eh, prosazovat naše zájmy vůči třetím zemím. Například eh, dostaneme eh, mandát, abychom vyjednávali o dohodě, například o partnerské dohodě. Nemáme dostatečné finanční prostředky, které by zajistily, aby readmisní dohoda byla akceptována, kterou vyjednáváme. Nemůžeme Eh, poskytnout eh, finance zemi, se kterou eh, podepisujeme readmisní dohodu, aby to skutečně mohla dělat. Nemůžeme poskytnout peníze například této zemi na lepší střežení hranic. Můžeme to dělat pouze trochu oklikou a to někdy znamená příliš velký tlak na jiné finanční nástroje. Takže to byly příklady toho, co nemůžeme dělat. Takže to jsou problémy, které je nutné řešit a nedostatky, eh, které máme eh, se současným mechanismem. Mechanismus dosahování cílu je organizovaný takovým způsobem, eh, že místo toho, aby zhodnocoval rizika a reagoval na něj, celý ten mechanismus je velice matematický, ale místo, aby hleděl dopředu, eh, dívá se zpět. A to znamená, že eh, nějaký eh, členský stát, který investoval hodně do nějakých do řešení problémů s migrací, je v podstatě penalizován, protože zde eh, byly problémy, ale nebude odměněn za to, že už některé problémy vyřešil a tudíž budoucnost bude lepší. To znamená, že celý ten mechanismus eh, plnění cílů tedy hledí zpět na minulost, ale nedívá se do budoucnosti, což je eh, velký nedostatek. A další nedostatek, všechno je distribuováno starým způsobem. To znamená, že každý rok řešíme Ehm, se musíme zabývat více než 100 eh, programy. Eh, každý rok eh, přichází výroční program, většinou ehm, se jedná o počet 27 x 4 my musíme provádět eh, otevírání, eh, monitorování a uzavírání eh, daních programů. Musíme hodnotit finanční rizika. A není zde dostatečná flexibilita. Často jsme paralizováni, takže to je další velký nedostatek. A dále, to asi vidíte, každý fond má svůj vlastní právní základ. To znamená, že je zde eh, eh, jasné rigidní oddělení a to vede k tomu, že často dochází k duplikaci. Místo toho, abychom se snažili dosáhnout cílů, eh, snažíme se o to, abychom implementovali nástroje. I když někdy nejsou úplně vhodné pro to, co děláme. Takže zde jsem zmínil to, co e, nefunguje, pokud jde o e, obsah a to, co nefunguje, pokud jde o postupy. A dále, pokud, co je přidaná hodnota fondu? To myslím si je nutné také zmínit. Jenom několik příkladů, nemáme dostatek času. A pokud bude chtít, mohu zajít do větších detailů. E, za prvé, řízení Eh, vnějších hranic. V nedávnu eh, probíhala diskuze o rozšíření šengenského prostoru. Já si myslím, že zde je problém s tím, jak můžeme strukturálně pomáhat eh, členským státům, které jsou slabé, pokud je o administrativu, ale mají velké vnější hranice. až bude ehm, schválen právní základ pro ehm, hodnocení Schengenu, ehm, situace bude lepší. Možná by bylo dobré změnit přístup k řízení hranic. E, není možné jenom čekat od členských států, které jsou exponovány, že se budou o všechno starat e, sami v evropském zájmu. E, naše vnější hranice jsou hranice nás všech a naši občané nám věří. Je potřeba, aby byly spravovány harmonizovaným způsobem, pokud jde o normy, o kvalitu. Někteří hovoří dokonce o evropských strážcích hranic. Tyto země, které mají vnější hranice, jednají v zájmu celé Evropské unie. A pokud jde o finanční programy, my jim můžeme pomáhat a prostřednictvím našich nejrůznějších agentur. Ty mohou fungovat, mohou poskytovat strukturální podporu, nejenom podporu v případě nouze. Druhý příklad e, e, druhý dobrý příklad toho, co funguje, je to, co probíhá v současné době ve Středomoří. Musíme mít eh, vyrovnaný program. Existují lidé, které musíme chránit, existují země, které potřebují podporu, pokud jde o kapacitu, eh, existují regionální plány eh, pro ochranu. Existuje velká otázka týkající se um, navracení. V Evropě dostatečně nefunguje um, společné sdílení zátěže v této oblasti. Celý systém je příliš fragmentovaný. Musíme se snažit eh, vytvořit eh, prostřed, eh, nástroje pro to, aby se situace dala řešit udržitelným způsobem. Pokud jde o oblast bezpečnosti, myslím si, že například cyberzločin Eh, nebo další typy přeshraniční eh, kriminality. Pro řešení těchto otázek nemáme dostatečné finanční prostředky, abychom jim mohli eh, čelit. Bylo by dobré, abychom mohli lépe propojit ty schopnosti, které v Evropě existují. A pokud jde o vnější akci, pracujeme na základě nástrojů, které jsou definované pro účely rozvoje. Já jsem byl generálním ředitelem pro rozvoj eh, po dobu šesti let a vím, jak obtížné je využívat těchto nástrojů. Eh, tyto nástroje eh, mají podporovat rozvoj kapacit v přijímajících zemích. Ale zároveň je potřeba Eh, zajistit zájmy Evropské unie a pomoci těmto zemím, aby chránili tedy také zájmy Evropské unie. Eh, vždy je možné najít nějaký kompromis, ale eh, bohužel nemáme dostatečné nástroje, nejsme dostatečně vybaveni. Současná politika readmisních dohod, pokud nebude podpořena dostatečnými finančními prostředky, selže. Je možné mít například eh, partnerství v oblasti mobility. Pokud nemáme peníze, abychom eh, zajistili to, že když vrátíme lidi do původní země, odkud přišli, že budou jejich lidská práva chráněna, potom celá naše politika je špatná. Eh, v této oblasti nám chybí odpovídající nástroje. Eh, takže eh, to eh, byly některé příklady toho, co nemůžeme dělat a co plánujeme udělat. Další důležitá otázka je zjednodušit celou architekturu plnění cílu. Já jsem popsal to, co v současné době máme, fondy, agentury a tak dále. Ale co chceme udělat? Snížit počet fondů na dva. Jeden by se zabýval migrací a azylem a druhý by se zabýval bezpečností a Eh, ochranou hranic. Tím bychom omezili eh, fragmentaci, omezili bychom různost právních základů a tak dále. Za druhé, chceme zastavit eh, tuto kombinaci víceletých programů s ročními programy, protože to znamená, že byrokracie je příliš náročná. Myslím si, že je možné mít víceletý program, který potom se může promítnout do určitých činností každý rok, ale ne, abychom každý rok museli vyjednávat eh, těchto více než 100 programů, ale abychom se spíše mohli soustředit na cíle. Dále, eh, využívání sdíleného řízení. Eh, já bych ale řekla reformované sdílené řízení. Sdílené řízení v současné době se soustředí na hodně priorit. Myslím si, že eh, s ohledem na to, jak chce komise reformovat sdílení, eh, sdílené řízení, eh, jde o to, aby zde byly společné cíle. Nerozdělovaly by se peníze a pak by se vědělo, co se udělá, ale nejdřív by se s členskými státy definovaly cíle, které každý členský stát má splnit, nebudou vždy stejné u každého členského státu, a poté by se eh, transparentně zjištilo, čeho bylo dosaženo a změřilo by se to, čeho dosáhli. Takže by to, bylo takové, takže by to bylo takové eh, reformované sdílené řízení. Na úrovni komise eh, se to považuje za dobré s ohledem na zkušenosti, které doposud máme. Další eh, bod se týká řešení nouzových eh, nebo nahaléhavých situací. Já se domnívám, že by bylo dobré, abychom byli schopni rychleji mobilizovat finanční nástroje, abychom pomohli eh, exponovaným členským státům nebo dalším státům. Eh, měli bychom mít silnější možnost reagovat na eh, nouzové naléhavé případy. Tato schopnost v současné době je velice omezená, ale vždy se budou objevovat věci, které jsou naléhavé a nepředvídatelné, jako je migrace, terorismus a tak dále, nebo například velký trak v oblasti bezpečnosti bezpečnosti. Takže to je něco, na co ještě vybaveni nejsme. A poslední bod, eh, který bych chtěl eh, zahrnout do této, to, to, to zjednodušení architektury, je úloha agentur. Agentury jsou důležité, jak víte. My bychom chtěli udělat to, že budeme využívat eh, našich agentur v rámci, který je lépe pochopitelný pro lidi, pro parlament, pro členské státy. Chtěli bychom, aby se agentury také soustředily na cíle, kterých chceme dosáhnout. Tyto agentury by měly být využívány trochu jako výkonné agentury, ale to teď nemyslím eh, v tom odbor, odborném slova smyslu. Například Eh, máme programy, které pomáhají eh, členským státům eh, hlídat hranice. V takovémto programu bychom mohli využívat Frontex, který by trvale pomáhal na odborné úrovni těmto členským státům. Daný členský stát by mohl využívat podpory a znalosti Frontexu nemuselo by být nutné zvyšovat rozpočet eh, agentury, ale spíše by se tyto agentury využívaly na základě nějakých ad hoc eh, programů a ad hoc financování. Eh, vždy by byl jasně definovaný cíl, který by byl definovaný institucemi na politické úrovni, komisí, radem a parlamentu, par, radou a parlamentem a e, ta agentura by poté tento cíl e, naplňovala. Takže by to byly jakési výkonné agentury. E, vím, že odborně to výkonné agentury nejsou. Ale tento systém by pomohl posílit koherentnost činností Evropské unie. A, takže to bylo stručně k tomu základu, z čeho vycházíme, to, co máme, co nefunguje a co bychom mohli udělat. A e, s ohledem na to budeme e, pracovat s tou finanční obálkou. E, ta finanční obálka pro další víceletý finanční rámec by měla vycházet spíše z toho, co budeme mít v roce 2013, než to, co jsme měli na začátku v roce 2007. Mnohokrát děkuji. Nyní předám slovo paní Lebaj, aby si vzala slovo a poté eh, se těšíme na připomínky a otázky. Um, on the justice side, um, the budget is a small... Děkuji. K tématu justice chci říci, že prostředky jsou velice skromné. Momentálně je to jedna miliarda na sedm let, tedy jedno procento celkového rozpočtu. Není to mnoho. A proto máme asi 36%, tedy z toho máme 36% na agentury. Eurojust a tak dále. Dobře víte, co mám na mysli, které typy agentur. A pak samozřejmě otázka potírání drogové kriminality. To jsou peníze, které plynou do agentur a do dalších pěti programů, které jsme během let zavedli. Samozřejmě sledujeme i politický vývoj a co je důležité? Důležitá je skutečnost, že jsme se dívali i na to, jakým způsobem fungují ty programy. Takže jsme přistoupili k vyhodnocení všech programů a výsledkem bylo, a není to nic překvapujícího, že za prvé i nadále se jasně ukazuje, že ty programy jsou užitečné. A dále jsme zjistili, že je to příliš roztříštěné, příliš fragmentované, jednak ze strany administrativy, zprávy těch programů. Na GT Home se hovořilo také o možnostech zlepšení. Na tom pracujeme. Komise již Eh, jak si pre, zveřejnila své úvahy, které se týkaly toho víceletého programu. Jedná se o přidanou hodnotu, jedná se o aktivní podporu politické páteře. A také se hodně zamýšlíme nad výsledky. To je eh, možná jeden z nedostatků toho způsobu, jak fungujeme dnes. Je velice těžké zjistit eh, skutečný dopad té pomoci, kterou poskytujeme. Takže to je věc, nad kterou se v současné době zamýšlíme. Zamýšlíme se ale také nad obsahem. Co je potřeba eh, v oblasti spravedlnosti v následujících letech? A myslím si, že jedna z věcí, která je potřeba v oblasti spravedlnosti, je prosazování politiky. V poslední době eh, jsme vypracovali a budeme nadále vypracovávat celou řadu legislativních nástrojů. A v případě spravedlnosti nestačí eh, schválit legislativní nástroje. Je skutečně zásadní, abychom měli eh, také prvky, které zajistí, že tyto právní nástroje budou prosazovány. To může mít mnoho podob. Eh, zásadní v tomto kontextu je školení, vzdělávání. To je jeden z cílů stokholmského programu. Stokholmský program nás žádá, abychom eh, vyškolili 50 eh, právně vzdělaných osob v Evropě, což je asi 600 tisíc osob. Pokud nevyškolíte soudce v oblasti prosazování evropského práva, potom budou existovat problémy. Takže já se domnívám, že vzdělávání, školení pro budoucnost je velice zásadní věc. Hovořilo se zde o ochraně osobních údajů. Pokud jde o ochranu osobních údajů, eh, v novém rámci, který vypracováváme, eh, bude požádována užší spolupráce mezi orgány pro ochranu osobních údajů. Eh, měli by, eh, mělo by zde být zajištěno, aby eh, aplikovali právní nástroje stejným způsobem. Takže to je jenom jeden příklad, který vám dává určitý přehled o tom, jak důležité je školení a vzdělávání soudců. Další Eh, důležitá věc je rozvoj eh, nástrojů IT v oblasti spravedlnosti. Eh, máme webovou stránku, která je operační webovou stránkou. Je to stránka, která umožňuje soudním orgánům aby si našli informace o právní minulosti podezřelé osoby. Je to určitý základ pro spolupráci. Je to důležitý nástroj také v oblasti rodinného práva. Takže nástroje IT hrajou podstatnou úlohu. Dalším bodem je přeshraniční spolupráce v oblasti spravedlnosti. To je zásadní téma. Jedná se o spravedlnost v tom eh, širším slova smyslu. Eh, příkladem je eh, systém pro ochranu dětí, který velice pomáhá ve chvíli, kdy je dítě nezvěstné a je třeba ho nalézt co nejrychleji takže přeshraniční spolupráce bude zásadní pro budoucnost. Další bod, eh, který bych chtěla zmínit, je, že je dobré rozvíjet práva nebo vypracovávat, zajišťovat práva, ale občané o nich musí vědět. Eh, je těžké prosazovat eh, své právo ve chvíli, kdy nevíte, jaká vaše práva jsou. A to bude jedna z věcí, která bude obsažena v programech Generálního ředitelství pro spravedlnost. Takže to jsou eh, body, které jsou pro nás důležité. Samozřejmě eh, je důležitá také otázka naplňování cílů. Máme pět programů, chtěli bychom to zjednodušit a mít možná jeden program, který bude zahrnovat veškeré politické priority, které máme, ať už je to v oblasti základních práv, občanské justice nebo trestní justice. A zároveň chceme zajistit, aby naplňování cílů bylo snažší pro organizace, které přijímají naše finance. Takže by mělo dojít ke změně, k výrazné změně toho, jak rozdělujeme peníze. A je třeba jasně stanovit, eh, na jaké cíle budou peníze, které dostáváme od rozpočtového orgánu, využity. Eh, děkuji. Eh, budeme dále hovořit o evropském rozpočtu. To bude zásadní otázka pro nás všechny jak nalézt dostatek prostředků pro to, abychom měli financování pro všechny programy. V současné době existuje krize v Jižním středomoří a ta nás skutečně znepokojuje. Ukazuje, že potřebujeme být mnohem flexibilnější a reagovat rychleji. Takže pan Alvaro, paní Keller a poté další. Takže pan Alvaro byl první. Takže začneme eh, jím a poté budeme pokračovat. Mnohokrát děkuji paní předsedající a děkuji také oběma hostům za Eh, tento eh, detailní přehled. Hovoříme zde o víceletém finančním rámci. Je dobré vědět o detailech jednotlivých programů, ale eh, já jsem dnes ve výboru, v jiném výboru hovořil o tomto tématu. Nicméně v celé zprávě se to zmiňuje pouze ve třech odstavcích. A pro e, výbor pro rozpočet e, musíme zdůraznit to, jak důležitá je oblast e, spravedlnosti. Nicméně pan Gariga se zabývá celým víceletým finančním rámcem takže eh, to je celý rozpočet, takže samozřejmě zde eh, každé oblasti připadne jenom omezený prostor. Já jsem byl velice rád, že jsme hovořili s komisařkou a ta navrhla ve Štrasburku před výborem Šure jenom dva fondy, tak jak jste zmiňoval vy, pro ochranu um, hranic a pro migraci. Um, nicméně, Eh, je třeba zmínit evropskou eh, politiku sousedství. Eh, celá řada programů by měla být koordinována, například v Africe, v severní Africe máme programy evropské politiky sousedství a možná by bylo dobré, aby evropská politika sousedství spadala, spadala do uh, generálního ředitelství pro vnitřní záležitosti, protože evropská politika sousedství má dopad na to, co se děje uvnitř Evropské unie. Nemusí se jednat jenom o otázky azylu. Jde také o um, otázku třeba Ruska a spolupráci uh, s Litvou, um, mezi Litvou a Ruskem. Um, To všechno spadá do okruhu 3. E, Já se dostávám tímto k dalšímu bodu, který jsem chtěl zmínit. Máme návrh, že bude okruh 2, který by se e, jmenoval občanství. A v okruhu 2 aby byla kultura, mládež, komunikace, e, svoboda a bezpečnost a spravedlnost. To je trochu zvláštní, protože otázka občanství je asi jenom jedna třetina, byla asi jenom jedna třetina toho okruhu 3. a e, Nevím, jestli by kolegové z EPP mohli nějak ovlivnit kolegu Karigu a poukázat na to, že e, možná nemá smysl e, mít v budoucnosti jenom jeden, jednu část, která by se jmenovala občanství a zahrnovalo to všechno. Protože já si myslím, že svoboda, bezpečnost a právo je oblast, která by měla být zvlášť od občanství. Já doufám, že e, toto se nám podaří prosadit. E, doufám, že dojdeme k podobným závěrům při vypracovávání zprávy. V současné době pracujeme na pozměvacích návrzích. E, já budu velice rád, když mi pošlete nějaké podněty my se budeme snažit eh, zohlednit co nejvíce toho, co je důležité pro Libe, ale nezapomínáme to, že potřebujeme také členské státy. A pokud členské státy budou mít jiný názor než my, potom víceletý finanční rámec se bude ubírat jiným směrem, než chceme my. Nicméně potřebujeme okruh tak, jak je nyní, nepotřebujeme eh, spojený okruh pod názvem eh, občanství. A myslím si, že do okruhu 3 by měla být tedy eh, zahrnuta také evropská politika sousedství. Eh, tím by se snížily také administrativní a byrokratické náklady. Paní Keller? Thank you uh, very much. I... Děkuji mnohokrát. Já jsem také sledovala celou diskuzi s velkým zájmem a mám ještě několik otázek. Tento ehm, shared management mode, tedy ehm, modu společného řízení. Na výboru ŠUR se říkalo, že toto má být odročeno, ten společný management, sdílení. Eh, nyní eh, se zde hovořilo, že to mám reformováno. Já se chci zeptat, ve kterých oblastech to chcete uplatňovat. Půjde tam i o vnější oblasti. Kde tedy byste rádi, aby se to uplatňovalo? A dále bych ráda věděla, jak vidíte rozpočtovou dimenzi pro odpovídající kategorie. A dále, pokud to správně chápu, jak eh, to vypadá s tím zájmem Evropské obhajobě obraně evropských zájmů. Tam říkáte, že na to nemůžete uvolnit prostředky. To je správné, že to takto upřímně říkáte, protože často říkají zástupci komise, že je vše v zájmu vývoje a v konečném důsledku pak jde pouze o to, zastavit migrační toky a nejde skutečně o to bojovat proti chudobě. Vy jste to tam hovořila otevřeně, tak se chci zeptat, co si o tom myslíte? Máte pocit, že by tam mohla být rozpočtová položka v okruhu 3? Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by, existovaly, že by již neexistoval tematický program migrace? Alespoň ta část, která se netýká rozvoje. Jak to vidíte? A dále přijímání. Tomu se důsledně věnoval tento program. Máte pocit, že to už nepotřebujeme? Jaký je váš názor a jaká by byla vaše strategie pro vynakládání takovýchto externích prostředků? Mám tím zejména na mysli ohled eh, vývoje situace v severní Africe, jak to tedy vypadá, spolupráce, hraniční kontroly, policie, jak to vidíte? Řekla byste, že je třeba uh, postupovat jako doposud, anebo je třeba to celé přehodnotit ve světle vývoje v Severní Africe. A další věc. Týká se to fondu, který by se týkal migrace, pak byste měl být fond, který by se týkal bezpečnosti a ochrany hranic, kde vlastně vidíte ty hlavní výhody, tedy když odhlédneme od toho znejednodušení. Co se týče migrace, stále ještě máme fond pro uprchlíky, dnes se to jmenuje Fond pro integraci a pak se máme mm, takzvaný návratový fond, to není to též, takže jakými argumenty byste nás mohla přesvědčit? Děkuji a nyní má slovo pan Buzutil. Děkuji. Já bych nejdříve chtěla poděkovat oběma řečníkům za vynikající prezentace a také za velice upřímný způsob, jak přistupují k velkým výzvám. Já v podstatě naprosto souhlasím s tím, co řekli a myslím, že je to vynikající základ pro to, abychom se dostali dále v této oblasti. V každém případě bych eh, ale chtěl říci to, co jsem plánoval říci původně. Za prvé, rozpočet by rozhodně měl odpovídat našim vizím. A to uh, si bude možná vyžadovat to, že to všechno budeme muset uh, změnit. Možná bychom neměli eh, začínat s těmi okruhy, okruh 1, 2, 3 a tak dále. A eh, neměli bychom se možná zamyslet nad tím, jak využít těchto okruhů, ale mohli bychom se zamyslet eh, nad tím, jaká je naše vize, kam by se měla Evropská unie ubírat. A místo předsedkyně Redingová opakovaně řekla, že další velký projekt Evropské unie je Unie občanů občanská unie. A to stačí. Odpovídá rozpočet eh, takovéto vizi? A myslím si, že tuto otázku si musíme položit, protože když dnes máme 1% pro celou eh, oblast eh, vnitřních záležitostí a spravedlnosti, potom to znamená, že celý rozpočet neodpovídá Eh, této vizi, aby dalším velkým projektem Evropy po jednotném trhu, eh, řekněme, eh, byla právě Evropa občanů. Až budeme připravovat víceletý finanční rámec, bude nutné zohlednit stokholmský program. Někdy mám dojem, že jsme eh, schválili stokholmský program, poté akční plán, který z toho vyplývá a že tím to končí. Eh, možná existují některá implementační opatření, ale nejsem si jistý, jestli eh, cíle tohoto programu jsou dostatečně zohledněny. A mě by zajímalo, co si o to myslíte. A další bod. Do jaké míry budeme mít rozpočet, který bude odpovídat nejenom eh, naší vizi, ale také našim specifickým politikám. Například Frontex. Než jsme hlasovali o Frontexu, rozhodli jsme, že Frontex by měl mít pravomoc nakupovat nebo si pronajímat eh, své vlastní vybavení. Pokud eh, tato agentura bude mít možnost nakupovat si vybavení, když hovoříme o minimálních prostředcích, bude to představovat obrovské náklady. Měli bychom se zamyslet nad tím, eh, kam by se měl Frontex ubírat, jakým se měrem, pokud jde o jeho aktiva při v následujících pěti letech. A protože, jak víte, po pěti letech bude opět přehodnocen jeho mandát. Pokud jde o agentury, Chtěl bych se zeptat, zda agentury v oblasti migrace by měly být odpovědné za finance, které eh, spadají eh, do oblasti migrace. Nyní máme čtyři fondy, eh, máme také agentury, jako je Frontex a EASO, které se specializují na oblasti, eh, kam zasahují tyto fondy. Takže například neměl by Frontex hrát určitou roli eh, ve fondu pro eh, vnější hranice a v tom, jakým způsobem se peníze alokují. Já se nejsem jistý, jestli v současné době má nějakou roli v této oblasti. Pokud ano, tak ne přijmou. Podobně EASO. Máme Evropský fond pro uprchlíky ale v této oblasti by určitě bylo přínosné, aby EASO, aby tato agentura byla nějak zahrnuta eh, při nejmenším eh, při eh, vypracovávání ročních programů členských států. A na závěr bych chtěl říci, že si vážím toho, co řekl pan Manservisi, pokud jde o reakce na naléhavé situace. Domnívám se, že eh, v novém finančním výhledu eh, bychom měli zajistit financování, které bude možné eh, rychle využít v nouzových situacích. Ale měli bychom jít ještě dále a řešit otázku solidarity, která je nutná po naléhavé situaci. Podívejme se například na Řecko. Dnes už možná nemusíme hovořit o nouzové situaci, ale v každém případě bychom měli hovořit o solidaritě s Řeckem. I dnes. Eh, protože dopady přílivu eh, migrantů eh, jsou stále ještě viditelné. Takže ano, Eh, k tomu, co jste říkal o eh, naléhavých situacích, ale myslím si, že musíme zajít ještě dále. Eh, měl bych celou řadu dalších věcí, které bych chtěl zmínit, ale už jsem vyčerpal svůj čas. Děkuji. Nyní pan Papa Nikolau a poté paní Ždanoka. I want also to, to thank our... poděkovat našim hostům a řečníkům. Jste velice upřímní a vaše postoje jsou jasné a já vám za to mnohokrát děkuji. Je škoda, že tento bod eh, je na pořadu jednání jako poslední a že zde není celá řada dalších kolegů. Já bych se vás chtěla zeptat na něco eh, běžného a jednoduchého. Už se toho dotknul kolega. Musíme zajistit, aby naše programy, eh, fondy a pilíře byly eh, snadnější na využívání pro členské státy a občany a aby chápali, co zde děláme. V současné době na druhé straně ale máme fondy, které jsou ehm, snadno použitelné. Máme například eh, fond pro navracení. je jasné, čeho se týká. Komise mi odpověděla, že pro rok 2011 25 milionů z Fondu pro eh, navracení eh, je věnováno Řecku, aby eh, mohlo financovat navracení osob, které mají být navraceny do ostatních zemích. A řecká vláda vydává jenom 800 tisíc Mě by zajímalo, jestli existuje nějaký způsob, jak pomáhat členským státům při využívání financí. Jak můžeme zajistit, aby eh, finance které poskytujeme, skutečně pomohly členským státům. Takže ta absorpce financování je velice zásadní věc. Eh, vy jste zmínili některé fondy, jejichž eh, objem je velice eh, nízký, ale přeci jenom zde jsou nějaké finance a tyto finance by členské státy měly mít možnost využít především ty členské státy, které mají větší potřeby než jiné. A děkuji paní Ždanoka. Děkuji. Paní předsedkyně. Já jako poslední, poslední řečník se budu snažit být stručná. Chtěla bych jenom navázat na to, co eh, řekla paní Keller a pan Buzutil k fondům. Dnes jsem slyšela, že eh, byste chtěli snížit počet fondů. Já jsem byla na straně těch, kteří byli proti eh, přílišnému rozdělování. Já jsem například nechtěla, aby eh, rovnost mezi pohlavími byla oddělená. Já jsem navrhovala, aby to spadalo pod agenturu pro základní práva. Ale druhá strana poukazovala na to, že ve chvíli, kdy fondy nebo nějaké orgány mají příliš eh, obecné eh, zaměření, existuje riziko, že eh, některé oblasti pak nebudou pokryty. Jaké máte nyní argumenty pro to, abyste ty fondy slučovali? Bylo by dobré předložit nějakou detailnější analýzu pro to, abyste obhájili svoje stanovisko. Připravujete něco takového? Nebo jak hodláte postupovat? Než předám slovo eh, generálním ředitelům, já bych se chtěla také vyjádřit. Jak vidíte, máme zde některé poslance, kteří jsou také eh, členy výboru SURE. Eh, takže jsme vyzbrojeni argumenty, které můžeme použít v této diskusi. Je jasné, že zde existují obavy, pokud jde o zdroje Ale samozřejmě dostupnost zdrojů bude vycházet eh, z objemu rozpočtu, dalšího rozpočtu. A parlament by chtěl eh, vyšší rozpočet pro příští víceletý finanční rámec. Eh, a Poukazuje na to, že by bylo dobré získat nějaké nové vlastní zdroje, protože je jasné, že implementace strategie EU 2020, implementace stokholmského programu a akčního plánu pro stokholmský program um, to se bude vyžadovat peníze. Eh, máme v současné době krize, které se musí řešit. Eh, rada ale eh, stav, tlačí na to, aby rozpočet byl snižován. Já se domnívám, že by komise mohla stát na straně parlamentu a podpořit ho v tom, aby víceletý finanční rámec měl větší rozpočet. Jedna z věcí, kterou jsme několikrát eh, diskutovali, je evropská přidaná hodnota. Vy jste ji také zmínili. To může být velice užitečný argument eh, poukazovat na to, že něco může mít přidanou hodnotu, pokud to bude implementováno na evropské úrovni. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba více flexibility. Myslím si, že to eh, většina podpoří, že podpoří tento dvoupilířový systém nikoli eh, toto přehraně byrokratické financování. A já osobně eh, bych také podpořila financování, které se bude více soustředit na cíle, na výsledky a eh, které se snaží o efektivitu. Nicméně my se snažíme také hledat synergie Eh, větší koordinaci. Eh, někteří zde zmínili vnější dimenzi že je relevantní, když hovoříme o bezpečnosti a vnitřních záležitostech. Eh, hovořilo se zde o zdrojích evropské politiky sousedství a Evropy jako globálního hráče. Mě by zajímalo, jaké synergie by zde byly možné a jak něčeho takového dosáhnout v rámci příštího víceletého finančního rámce. Ehm, dále jsme hovořili o nouzových naléhavých situacích, a to relativně detailně, takže to bylo zmíněno. Ehm, pokud jde o Unii občanů, ta vize je naprosto jasná, ale je zde jeden problematický aspekt ale je zde eh, jeden zásadní aspekt pro příští rozpočet a to je EU eh, e 2020. Eh, tato strategie se nepřekrývá se všemi dalšími politikami, včetně stokholmského programu. Musíme se tady snažit to nějak sloučit, sladit a přiblížit tyto strategie k sobě. Děkuji. I would like to ask you to, to comment on this or reflect on Já bych se tedy mohla vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Děkuji za připomínky a otázky. Je to určitý pokrok, ale 8. dubna budeme organizovat konferenci, bude to určitý typ slyšení a tam budeme moci jít do detailu s ohledem na tyto aspekty. Tady v Evropském parlamentu se vytváří určitá páteř občanské společnosti, které se týká mezinárodních organizací a ostatních organizacích. My jsme tady vydali dokument mezinárodního charakteru. Pracujeme na něm ještě dále. A všichni, kteří chtějí, se mohou na tom podílet. Jak už bylo řečeno, jsem ochoten zorganizovat k tomu i malý workshop. Už jsme tady řekli v rámci tohoto řízení, že komise vlastně jako první bod ověřuje rozpočet, za druhé. Pak tady máme nutnost eh, především v těch krizových oblastech vyjadřovat se zcela jasně, pokud jde o priority což se dá na evropské úrovni realizovat lépe. Pak můžeme také poskytovat prostředky. To říkám nejenom v této diskuzi, ale je to i můj osobní názor. Často se spochybňují aktivity Evropské unie ve smyslu přidaných hodnot, protože se říká, že jsou to příliš nákladné aktivity, ale v tomto uh, smyslu ty vysoké náklady, které vznikají, když se nic nedělá, jsou ještě horší, jak to v tomto prostředí často vypadá. Parlament to je jeden z největších aktérů v této oblasti to, co teď uděláme, to se stane v tomto rámci. Já jsem se nezmínil o zásadních otázkách, protože to je trošku mimo rámec dnešního tématu. Můj poslední bod, který se nás opravdu velmi týká, to je ten institucionální rámec. Lisabonská smlouva vlastně uzavírá téměř všechno to, co se dříve označovalo jako to společenství, především v oblasti vnitřní politiky. To je úplně normální postup, to spolurozhodování. Vůle Unie dostat se ke slovu i v celosvětovém měřítku eh, by měla být samozřejmě orientována podle možností. Musíme zohlednit, Jestliže hovoříme o vizích, tak samozřejmě se musíme snažit ty vize uskutečnit. A teď k politice sousedství. V současné době existuje Velká nevýhoda v té politice sousedství, že se o tomto tématu tady jedná, musí, jsou tady snahy projednávat to trošku jinak, pak jsou tady určité metody a já vím velice dobře, že ty peníze by měly být systematicky spojovány s cíly a jsou spojeny také do určité míry s oblastí vnitra. To můžeme udělat tak, že přesuneme třeba některé ty okruhy, můžeme to zohlednit i později. Pak tady máme ještě zprávu našeho kolegy, tam se dala diskutovat o té e, vnitřní struktuře, to by mělo také smysl, jestliže si přejeme interakce v zesílené míře. Pro mě je samozřejmě důležité, abychom eh, tu politiku lépe přizpůsobili našim potřebám. Paní Keller, pokud jde o ten společný management. Takže za prvé, nejsou tady žádné rozdíly mezi tím managementem a mezi reformami. Já jsem chtěl vyjádřit to, že si samozřejmě přejeme více toho společného řízení, ale máme tady také to řízení s ohledem na fondy. Před, přece se tady vlastně jedná o to rozdělování a to musíme přeskoumávat ve spojitosti s novými cíly tam to není všechno tak jasně viditelné. Často se dělají určité věci, které ovšem nejsou vidět, protože tady chybí cíle eh, vědomé jednání. A proto se musíme snažit to rozšířit, musíme provést také reformu a musíme umožnit kontakty s členskými státy. Externí akce, to si nemyslím. Já si myslím, že by to mělo dále být opíráno o to, co potřebujeme, společné řízení u těch externích akcí. To by bylo vlastně proti kolektivnímu rozhodování o programech, abychom tedy dosáhli specifických věcí. Za druhé, rozpočet pro externí akce. Já si myslím, že tady ty programy jsou různé. My si myslíme, že ty tematické programy nesmí zmizet, když už tady říkáme. Rozvoj migrace to je určité téma rozvojové politiky jako takové a jsou tady i výhody pro Unii jako takovou. Nejde o to, aby některé věci mizely, ale musíme doplnit ty nástroje. To, co třeba neslouží rozvojové politice, ale naší interní politice. A musí to být kompatibilní. Nesmíme tady vytvářet žádné kole- eh, konflikty, musí se to vzájemně doplňovat. Pro mě je důležité to, že my v zásadě máme pouze nástroje na podporu eh, rozvoje. My ale potřebujeme i něco, co podporuje naše politiku a slouží našim zájmům, abychom to mohli eh, vyjednat a abychom eh, to mohli zobrazit v našich vnějších akcích. Jestliže tedy máme různé právní základy, ale stejné zásady vydávání, které jsou zaměřeny na objektivní cíle a přímý management, to by byla výhoda už velká. A za druhé, já si myslím, že bychom tady mohli ve skutečném životě postupovat eh, tak jak se lidé také v normálním životě nezabývají vertikálním posuzováním. Musíme hovořit na lokální úrovni. Musíme tady mít určité cíle, například výuka jazyků, zlepšit bydlení, možnosti rozvoje ekonomiky, větší soudržnost to všechno se dá mnohem lépe řídit, jestliže máme k dispozici integrované nástroje. A jestliže k tomu máme také regionální fondy, pak to vypadá úplně jinak. Neboť my tady vidíme realitu a v realitě tady máme fondy a cíle. Bylo by tedy jednodušší vytvářet synergie pokud jde o příspěvek pana Buzutila, ten se ptal na absolutní obnos a na procentovou sazbu. Já říkám, že se musíme dohodnout o cílech na přidané hodnotě. A proto si myslím, že musíme tu sumu navýšit. Jak už bylo řečeno, tady máme vize, priority, prostředky. A proto tedy navrhujeme tyto priority a vize. Pracujeme na kvantitě. U nás je to per definicionem větší, ale musíme s tím e, navýšením počítat. Program to zohledňuje, ale má i určité časové omezení v rámci finanční perspektivy. Jestliže si tedy něco připravíme, musíme se podívat také na to, co můžeme udělat Musíme zohlednit eh, vyšší kompetence. Stokholmský program ano, ale kromě toho musíme také anticipovat, co se stane. Agentury, podobně jako Frontex. Já jsem spokojen s tím, že parlament v tomto bodě vypracoval určitou pozici že byly zohledněny naše první analýzy, agentury, Frontex a JASO musí být používány systematičtěji pro společnou politiku. Máme tady systematickou krizi. Musíme podpořit země, které se dostaly do potíží, a to nejenom krátkodobě, jako například v Řecku Musíme systematicky poskytovat pomoc, abychom mohli ochranu vnějších hranic mít opravdu důvěryhodnou. Frontex je proto příslušný a musí to být opravdu takto trvalé udržitelné. To můžeme podporovat. Ale co jsem chtěl ještě říci? Musíme to udělat tak, aby občané chápali, že Unie je cesta k tomuto cíli, aby nepostupovali jenom po jednotlivých roztříštěných etapách. Musí být zcela jasné, co je přidanou hodnotou Unie jako takové. Někdy to může být orgán komise, někdy to se unie. Musíme tedy přemýšlet o tom, jak chceme pracovat. A no, takové ty nouzové případy. A pokud jde o členské státy, které nejsou schopné využít eh, financí. Eh, jak jim můžeme pomoci? My se snažíme jim pomáhat, eh, ještě nejsou výsledky úplně uspokojivé, protože není možné alokovat veškeré peníze nebo využít veškeré peníze. Ale nejedná se jenom o Řecko jsou zde i jiné členské státy, které nejsou schopné čerpat peníze kvůli byrokratickým překážkám, kvůli fragmentaci a kvůli tomu musíme spolupracovat a nalézt řešení. Já bych vám mohl předložit seznam e, nápadů, jak můžeme učinit flexibilní ty nástroje, které nejsou flexibilní a zároveň dodržovat e, právo. Pokud je o hodnocení, děláme, co můžeme. A měli jsme, pokud jde o bezpečnost, měli jsme hodnocení programu, pokud jde o migraci a azyl, kombinujeme zkušenosti, které máme s těmi body, které se nyní dostávají do zprávy o hodnocení. A bude to předloženo později v tomto roce. Sbíráme tedy informace a zároveň vypracováváme dodatečnou studii, která aby měla předložit argumenty. Hodnocení a ale přichází později než um, uh, návrh. Takže my se snažíme využívat zatím těch informací, které jsou k dispozici a jsme ochotni je sdílet také s parlamentem. Naše myšlenky jsou, eh, tady se tady zakládají na důkazech. Eh, není to nic, co bychom si jen tak vymysleli. A poslední bod, paní předsedkyně. Vy jste hovořila o koordinaci s ostatními fondy eh, mimo portfolio vnitřních záležitostí. To je, myslím si, věc, pro kterou by měla řešit celá komise. Musíme se učit více spolupracovat. Často je hierarchie vertikální. Regionální fondy dělají celou řadu věcí, které jsou relevantní pro nás a my o tom nevíme. Někdy oni nevědí o tom, co děláme my. A, a nalézt synergie s tím, co dělá Fond pro zaměstnanost a další fondy a koordinovat to s naší prací, potom ten výsledek by byl velice přínosný. My navrhujeme, aby e, zde nebylo takové přísné rozdělování, aby jsme nebyli takový separatisté, ale abychom více spolupracovali a více se doplňovali. Potom e, by se problémy daly řešit jednodušeji díky vnitřní spolupráci. Já si myslím, že v tomto ohledu by parlament mohl komisi pomoci. Mnohokrát děkuji. Paní Lebaj Děkuji. Já budu reagovat na některé body, především na to, co říkal pan Busutil o občanství. Pro nás je to zásadní záležitost pro budoucnost. Jak jste řekl, místo předsedkyně Redingová se to snaží silně podporovat. A bude to také taková určitá červená linka, která se eh, bude proplítat eh, veškerými politikami komise. A vy jste se ptali, to bereme my eh, v potaz. Ano, samozřejmě. promítá se to do naší práce různými způsoby. vy jste řekl, že občané by si měli být vědomi svých práv. Ano, to je základ v podstatě občanství. Eh, udělali jsme často celou řadu hodnotných věcí, ale lidé o nich dostatečně nevědí, neznají svá práva, nemají možnost eh, tudíž svá práva prosazovat. To je jeden z těch prvních bodů, které musíme naplnit, eh, aby lidé si byli vědomi svých práv. Druhý důležitý bod je prosazování politiky. V oblasti spravedlnosti celá řada politik přímo souvisí s každodenním životem lidí, od narození až do smrti schvalujeme právní nástroje týkající se dědictví, rozvodu a dalších práv. Rozhodujeme o otázkách rejstř, jmených rejstříků lidí, o a věcech, které se dotýkají lidí, když se stěhují za hranice. To jsou ale jenom některé příklady. Eh, takže politika spravedlnosti se dotýká každodenního života každého občana a my chceme zajistit, aby tato politika skutečně byla prosazována členskými státy. Další otázka se týkala toho, jestli zohledňujeme Stockholm. Samozřejmě ho ohledňujeme. A dala bych vám příklad, který je opět velice důležitý. Je to eh, prohlášení evropského žalobce a to už se souvisí s té stokholmským programem, my to samozřejmě bereme v potaz. Ehm, bude to stát peníze. A my se samozřejmě budeme muset snažit eh, to zahrnout eh, do našich úvah o budoucím víceletém finančním rámci. Paní předsedkyně, vy jste zmínila synergie my je podporujeme. Ehm, občanství samozřejmě souvisí s naší politikou, ale souvisí také s celou řadou další politik. Souvisí s implementací práva, to částečně děláme my, ale souvisí také úzce s informovaností. My ehm, spolupracujeme s našimi kolegy v Generálním ředitelství pro komunikaci Ehm, a tímto způsobem se snažíme eh, vytvořit synergie. To je pouze jeden příklad, ale je zde celá řada dalších příkladů. Je nutné, abychom se snažili úzce spolupracovat s našimi kolegy. Než jsem zastávala tuto funkci, byla jsem zapojená do velice zajímavé práce týkající se inovace. A um, my jsme v podstatě pracovali na celé řadě různých uh, politik. Um, odráželo se to do občanství, do vnitřního uh, trhu. Otázka inovací. Takže eh, je jasné, že generální ředitelství a generální ředitelé musí spolupracovat. Žádná politika nemůže fungovat v izolaci od ostatních politik. Takže synergie jsou rozhodně pro nás velice zajímavé. Také se snažíme dělat eh, co nejvíce eh, v rámci rozpočtu eh, v oblasti občanství. Mnohokrát děkuji. A děkuji za vaše projevy. A děkuji také za argumenty, které jste nám dali k dispozici, které budeme moci využít ve výboru ŠUR. Sure. Takže pokud nikdo nemá nic k bodu různé, přeji všem eh, pěkný víkend a opět se setkáme 11. a 12. dubna.